Vážení kolegové, už nemůžeme dále čekat. Máme velice nabitý program. Chtěla bych vás informovat o rozhodnutí, která padla včera na koordinátorech, která by měla být přijata naším výborem. Rozhodli jsme se o přidělení bodů politickým skupinám a členům. A koordinátoři se rozhodli, že v této fázi rozdělí sedm bodů na člena na všechny politické skupiny a ponecháme si systém alokací, který jsme používali již v minulosti. Za druhé, co se týče přidělování zpráv a stanovisek, rozpočet na rok 2013 Evropské komise byl přidělen socialistům a e, demokratům, co se týče legislativních návrhů. Co se týče rámcového programu pro inovace a výzkum, to je přiděleno EKR, co se týče eh, námořního fondu, to je e- pro EPP, dále životní prostředí je klimatické změny, program je přidělen eh, socialistům a demokratům, co se týče nařízení parlamenty a rady o statistických programech eh, na léta 2013 až 17. Je to ještě týden otevřeno, čili jsme nerozhodli. Dále směrnice parlamentu a rady o udělování určitých smluv, to bylo přiděleno zeleným. Dále veřejné zakázky, to dostane ALDE. Dále ALDE dostane veřejné zakázky s ohledem na poštovní služby a energetické služby, dále předstupní pomoc, to jde EPP, nástroj sousedství, to jde také EPP, evropská statistika a demografie, to dostanou socialisté, dále mechanismus civilní ochrany, to bylo přiděleno EKR. A co se týče nelegislativních návrhů, tak eh, inovativní eh, nástroje, finanční nástroje, to bylo přiděleno socialistům a demokratům, dále malé střední podniky, ALDE. Koordinátoři se také dohodli informovat sekretariát, co možná nejdříve, co se týče preferencí a počtu členů, kteří se účastní tří delegací, o kterých se již rozhodlo. Bude to k dispozici co možná nejdříve a také jsme se dohodli, že pojedeme do Kodaně Nebude to jenom setkání s předsednictvím, bude to širší mise. Mám o tom osobně dost pochybnosti, takže se omlouvám, k tomu se ještě vrátíme, ale bylo to rozhodnuto takto na koordinátorech. Také bych vás inf- chtěla informovat, že pan Van Nistelrooy požádal sekretariát o prezentaci stávající situace s ohledem na možnost zahájit zprávy z vlastní iniciativy a také jejich také implementační zprávy, takže sekretariát učiní analýzu této možnosti a budeme pokračovat v těchto diskusích. A zároveň také požádal, aby se sekretariát obrátil na ITRE, abychom měli společné slyšení, co se týče center vynikajících výsledků. Dále, v březnu jsme pozvali ministra pro místní rozvoj. Budeme hovořit o studii regionální politiky a kultury v Rakousku. Bude to tedy rakouský ministr a to jsou veškerá rozhodnutí, která padla na koordinátorech na základě doporučení výboru. Takže Vidím, že tady máme pana Kovačeva, takže můžeme zahájit bod 18. Je to velice důležité, protože se jedná o velice složitou problematiku v kontextu eh, dalších politik a finančního propojení mezi politikami a regulačním rámcem a zároveň také víceletým finančním rámcem. Musíme připravit dokument, musíme také zahájit výměnu názorů. Nevíme, zda tady máme zpravodaje za výbor regionu, za rozpočet. Ano, paní Lukas je tady za výbor regionu. A bylo mi také řečeno, že ani jeden ze zpravodajů z výboru pro rozpočet se nemůže bohužel zúčastnit naší diskuse. Takže, Andrej, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jsem velice rád, že mohu předložit tento pracovní dokument, který se týká víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020. Má to dopad na politiku soudržnosti. V první řadě několik slov eh, k danému postupu. Víte, že se v tuto chvíli bavíme o zásadních eh, zásadách. Eh, ty finanční zdroje budou skutečně přiděleny po roce 2013. Co se týče čísel na úrovni členských států, po dánském předsednictví získáme mandát eh, od eh, Rady. Bude to pravděpodobně letos v červnu, čili během léta. Návrh komise, co se týče víceletého finančního rámce, se zaměřuje na dva hlavní cíle, které mají vést k zjednodušení architektury dané politiky. Máme jednak investovat do pracovních míst a do územní spolupráce. Myslím si, že návrh financování pro ukončení je procento celkové částky, která má být přidělena politice soudržnosti podle stávající skutečnosti nebo situace, kterou máme. Eh, musíme vzít v úvahu patřičné kroky, nicméně to bude diskuse eh, ze zhora dolů eh, na úrovni členských států může dojít ke zkrácení těchto částek, ale já bych byl velice proti. Několik poznámek. V první řadě stanovení 2,5 HDP. Prosím, podívejte se na revidovaný dokument, protože ve sdělení komise byla chyba, protože se tam hovoří o národním důchodu, ale týká se to DP, čili to je ještě nižší, to je ta celková částka. Eh, takže co se týče přidělení pro politiku soudržnosti, bude se to omezovat na tuto částku 2,5 HDP. Já si myslím, že to není patřičně odůvodněno a pro některé regiony by to mělo být omezeno a prostřednictvím nástrojů rozvoje v oblasti politiky soudržnosti. Čili to množství, ta částka je pro mě dost pochybná a měli bychom k tomu říct své. Očekávám, že během výměny názorů bychom si měli říci a shodnout se na našem stanovisku. Co se týče daného procenta pro jednotlivé regiony, musí zlepšit eh, svoji kapacitu absorbovat eh, finanční zdroje, to musíme věnovat pozornost i v budoucnosti. V návrhu komise se hovoří o automatickém vypouštění pravidel, ukončování pravidel, která by měla být eh, poskytnuta, abychom měli větší flexibilitu a aby také byly zajištěny patřičné záruky. Eh, budeme dělat eh, takzvaný performance reverse a pochopil jsem, že i zde budeme hovořit o podobných tématech. Co se týče těchto rezerv, ty musí být eh, ponechány stranou, budou profinancovány do pracovních míst a do růstu a jak to bude vypadat na úrovni regionu je pro mě dost eh, velkou otázkou. Možná členské státy nebo regiony by mohly mít eh, nižší cíle, které by skutečně naplnily, tak to by mohly těžit z těchto rezerv v případě, že nejsou ještě patřičně schopni absorbovat své národní částky. Jaká je záruka, že takováto situace nevznikne během budoucího programovacího období? Pro mě by bylo dobré, kdybychom tyto rezervy stanovili na národní úrovni a ne, abychom je přemysťovali mezi různými členskými státy. Další velice důležité téma, o tom jsme se také bavili včera, je to tematická koncentrace Potřebujeme jasnou flexibilitu. Z našich kontaktů s členskými státy je patrné, že z jedné strany je dobré mít koncentraci, víceletý finanční rámec musí být propojen se strategií 2020 a neměli bychom dopustit, aby opět unie selhala, podobně jako tomu bylo v Lisabonské strategii, takže musíme mít jasné cíle, ale unie eh, není jednotná. Opět ty situace jsou velice odlišné na jihu, severu, západě, východě. Musíme tedy mít eh, možnosti, aby si regiony rozhodly o svých vlastních eh, prioritách, co se týče těch jedenácti tematických koncentrací. O tom bychom se zcela jistě měli pobavit a za sebe bych chtěl ještě říci něco o těch kvótech, o těch procentech. Já si myslím, že pro tři typy regionů je to příliš ambiciozní ze strany komise. Stanovená procenta, která by měla být investována do tematických koncentrací, do daných priorit. Víte, že to je 80, 60 a 50. A především méně rozvinuté regiony by měly mít eh, minimálně 10 nebo o 10 nižší povinnost v těchto tematických eh, koncentracích a v těch povinných investicích. Návrh já zcela jistě chci slyšet vaše názory. Návrh komise se zaměřuje na regiony, kde je HDP nižší než 19 evropského průměru a to je krok ku předu, abychom měli skutečnou soudržnost Evropy. Nicméně nástroj pro propojení Evropy, který využívá zdroje soudržnosti, se zaměřuje na hlavní infrastrukturní projekty a je dost vágní a není úplně jasné, jak bude fungovat. Musíme vyjasnit, jak tyto projekty budou vybrány, jak eh, bude vypadat jejich zpráva a řízení. Návrh komise přidělit 5 ERDF zdrojů na národní úrovni do investic v oblasti integrovaných kroků pro trvalé udržitelný rozvoj měst obecně vítáme. Co se týče rozpočtu pro sociální fond, je to efektivní nástroj, který zajistí účinnost investic v oblasti lidského kapitálu. Chtěl bych připomenout z hlediska postupu velice důležitou věc. Podle článku 312 smlouvy o fungování Evropské unie Evropský parlament nemusí Eh, říkat příliš, můžeme říct si pouze ano či ne návrhu komise, co se týče víceletého finančního rámce. Nicméně článek 81 eh, našeho jednacího řádu umožňuje rozpočtovému výboru, aby vypracoval průběžnou zprávu, která se týká víceletého finančního rámce daného návrhu a zároveň také může navrhnout usnesení, která budou obsahovat doporučení měnící interpretaci, eh, pardon, implementaci daného návrhu. Mandát pro vyjednávání musí být eh, učiněn před ukončením dánského předsednictví a výbor pro rozpočet ještě nepřijal rozhodnutí, co se týče vypracování této průběžné zprávy. V každém případě eh, to nebrání našemu výboru, abychom poskytli eh, výboru pro rozpočet náš názor, co se týče víceletého finančního rámce a také implementace politiky soudržnosti. To je tedy důvod, proč se také dnes těším na velice plodnou diskusi spolu s vámi, také se zástupci výboru regionu. Moc se omlouvám, že ani jeden z těch zpravodajů se výboru pro rozpočet nemůže být přítomen, abychom byli také z jejich strany informováni a spolehám na dobrou spolupráci v budoucnosti s těmito kolegy a děkuji za pozornost. Uh, thank you. Děkuji, děkuji mnohokrát. Není stínový zpravodajové a Giorgio Stavrakakis bude první. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat zpravodaji za pracovní dokument, který nám představil a za skvělou práci, kterou odvedl. Oba zpravodajové pro víceletý finanční rámec jednají s radou na základě zřetelného mandátu plynoucího ze zprávy výboru ŠUR. Řada z nás zasedala v tomto výboru a tam byla právě zvláštní kapitola o politice soudržnosti. Souhlasím s přístupem pravdaje s výjimkou posledního bodu, který se týká povinných eh, článe, eh, částek u ESF. Výbor měl určitý postoj a to nám bylo vysvětleno včera v rámci diskuse o obecném nařízení. My jsme byli vždy proti tomu, aby tyto povinné částky byly zařazeny, protože to narušuje možnosti politického rozhodování. Chci poděkovat zpravodaji za skvělou práci. Je tu Michal Teurer, není. Takže François Alfonzi. Paní předsedkyně, naše skupina ohledně MFF má stanoviska, která jsou víceméně zajedno eh, s výborem pro rozpočet. My jsme to vysvětlili včera. Jsou tady dvě věci. Za prvé, musíme za každou cenu zachovat politiku regionálního rozvoje v rámci MFF a náš výbor musí být schopen přednést dostačující argumenty. Hlavním argumentem je, že tato politika evropského rozvoje je přidanou hodnotou EU a je to skutečná zbraň na boj proti krizi a na pomoc lidem, kteří čelí této ekonomické krizi. Je to nástroj, který EU vyvinula v posledních 25 letech. Je to skutečně značka Evropy a je to skutečná zbraň a musíme tento signál vyslat. Je nutné pochopit, že škrty v regionálním vývoji to je něco, co jde proti myšlence EU. Druhá věc. Připadá nám důležité, aby komise, která má velice jaksi silné cíle, ale velmi málo flexibilní rámec, aby tato komise zaujala flexibilnější přístup, ale nevzdala se svých priorit. V návrzích komise eh, něco schází. Je to jakoby jednosměrný provoz. Máte pocit, že se tady diskutuje o budoucích operativních programech pouze z pohledu Bruselu. Musíme také se podívat na to, jaké je stanovisko regionu. V těch budoucích programech musí být zakotvená skutečná mechanika výměny. Každý lokální subjekt musí přednést svoje priority, Evropská komisa přednese svoje priority a musí se spustit vyjednávací kolo. To jsou tedy priority, které bychom chtěli rozvinout. Postup, který se zahajuje dnes, je skutečně zásadní z hlediska EU, e, z hlediska tedy e, budoucích let. Děkuji mnohokrát. Navrhl, navrhuji, aby Flor Lukas, která je zpravodajkou pro rozpočet ve výboru regionů, nás oslovila. Flor, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také za dnešní pozvání. Se zájmem sleduji vyjádření kolegů a odráží to to, co snad uvidíte ve stanovisku, které, jak my věříme, podpoří váš postoj a vaši práci. My jsme schválili stanovisko 14. prosince a říkám pyšně jako zástupkyně Spojeného království, ani jeden z členů britské delegace nehlasoval proti. Ano, skutečně je tu odkaz na vlastní zdroje a na daň z finančních transakcí, ale přesto se nám podařilo to prosadit a z toho mám radost. Jsme však přesvědčeni, že stanovisko je jenom začátkem. Tady začíná skutečná práce, protože chceme mít dopad na jednání. A je tu několik skutečných politických cílů v této diskusi. Za prvé chceme zabezpečit některé klíčové návrhy balíčku komise, celkový rozsah rozpočtu, vytváření přechodných regionů této kategorie a využití vlastních zdrojů. A chceme také bojovat s každou formou makroekonomické kondicionality a vést diskusy k vícestupňovému řízení. Jsme velmi potěšeni tím, že úloha Evropského parlamentu v tomto jednání byla posílena, ale měli bychom ještě větší radost, kdyby došlo ke skutečnému spolurozhodování s dalšími subjekty budoucnosti. To je pro nás nesmírně důležité pro budoucnost demokracie v Evropské unii. Připravili jsme stanovisko ve snaze zapojit co největší počet zúčastněných stran. Evropské politické centrum, místní a regionální zpráva a jejich zástupci v Bruselu. Konaly se setkání a strukturované dialogy s komisí a celá řada setkání tedy s kolegy zde v parlamentu, se stálými zastoupeními, s politickými skupinami a také s národními delegacemi. A chtěli jsme skutečně eh, ovlivnit tento proces, protože chceme, aby ti, kterých se to týká nejvíce, měli možnost se k tomu vyjádřit a také k tomu, co budete prodávat vy ve vašem výboru. Tedy několik hlavních sdělení. Chtěli jsme to uvést do souvislosti s politikou soudržnosti. Pokud jde o strukturu rozpočtu, jsme přesvědčeni, že úroveň financování by měla být považována za absolutní minimum pro splnění ambicí, členský, na kterých se členské státy shodly pro Evropskou unii ve smlouvě a ve strategii 2020. Nebylo by důvěryhodné čím se dohodnout v Bruselu a potom tvrdit něco jiného jinde. Víme, že částky, které jsou navrženy u strukturálních fondů, jsou o 3% nižší než v současném kolo jednání a cíl by měl být plně financovat eh, strukturální fondy, aby tyto částky byly tedy konstantní a v souladu se současným kolem jednání. Explicitní odkaz na územní soudržnost a sociální soudržnost je pod kapitolou v kapitole 1. A bez prostoru pod tímto stropem by bylo vlastně nemožné přesunout nevyužité prostředky tam, kde by bylo možné je využít. A to je třeba ještě korigovat. Vyjádřili jsme svůj názor ohledně kondicionalit, zejména proto, že jsme proti každé formě makroekonomické kondicionality. V současných okolnostech by to bylo kontraproduktivní a nepovzbudilo by to místní regionální zprávu, aby čerpala maximum z prostředků. Podporujeme zavedení kondicionality, zavedení kondicionality ex ante jako nástroje, který má zlepšit efektivitu programu a vyhodnocení současných technických a administrativních kapacit a ne pouze uplatnění legislativy EU. Chceme aby došlo k završení partnerství mezi členskými státy a místní a regionální zprávou, aby zde byla vytvořena specifická kondicionalita ex ante. A opakujeme postoj proti výkonnostní rezervě ze strany výboru regionu, protože tato rezerva je alokována na základě předem definovaných národních částek ex post kondicionalita a přerušení financování by měly platit pouze za určitých podmínek, pokud žené výsledky nejsou dosahovány. Úzká spolupráce mezi národními, regionálními a místními zprávami je nezbytná, abychom vytvořili tyto kondicionality ex post a zamezili přerušení financování na základě kritérií, která nejsou přísně objektivní nebo měřitelná. Také bylo zmíněno dnes dopoledne eh, také byla změna tematická koncentrace. Jsme proti tomu, aby každý region musel vlastně věnovat svou, své zaměření na s výjimkou ESF na energetiku a další otázky. A taková koncentrace nebude znamená přidanou hodnotu vzhledem k diverzitě regionů a výzvám, kterým čelí. Možnost volby v rámci tematických cílů Evropy 2020 by měla být možná a já zmíním tři oblasti v sobě s tím. Za prvé rovnost, zejména rovnost pohlaví. Za druhé využití kultury jako motoru pro změny a vytváření skutečných podnikatelských příležitostí, mimo jiné pro mladé, což by mělo nastat. Uvedla jsem Evropský sociální fond a co se týče strategického programování, tam opakujeme, že Evropský sociální fond musí být pevně zakotven v politice soudržnosti EU. Podporujeme návrhy vytvořit společný strategický rámec, který povede k, k jednomu souboru strategických pokynů pro hlavní fondy EU s územním rozměrem. Také pokud jde o zeměpisné pojmy, chceme prosazovat všechny pokrytí všech regionů aby většina fondů šla do nejchudších regionů a aby i bohatší regiony mohly čelit svým výzvám. Politika soudržnosti je skutečně Evropou na ulicích, kdy Evropa je aktivní na každé úrovni a neměli bychom některé oblasti vylučovat, protože jsou na tom něco lépe. Podporujeme návrh MFF pro vytvoření nové přechodné kategorie regionů. Avšak s přilenutím k tomu, co řekl pan Kovačov v souvislosti s touto otázkou, zdůrazňujeme, že navržená abs- míra absorpce, tedy zastropování, by neměla být nižší než současné čerpané prostředky v, ob- v období 2007-2013. Takový přístup by byl negativní pro všechny. V souvislosti s řízením a s aspekty politiky soudržnosti kompetentní, a zdůrazně slovo kompetentní místní a regionální zprávy by měly být rovnocennými partnery národních institucí při hodnocení fondu a přidružených smlouvách o partnerství. Navyhujeme teritoriální smlouvy mezi místními, regionálními a národními úřady. To by měla být možnost pro formalizaci těchto partnerství ve spolupráci s národními vládami. A voláme také pro významném zapojení místní a regionální zprávy do kontroly a dohledu projektů, které jsou. Nemá smysl, aby organizace a řízení bylo mimo regiony, pokud infrastruktura je poskytována místní regionální zprávou v tomto regionu. Konečně, paní předsedkyně, osobně byla jsem potěšena, že stanovisko zahrnulo tolik kolegů ve svých přípravách a jsem ještě radši, že získal téměř jednomyslnou podporu ve výboru regionu. Pouze dva kolegové mimo Spojené království hlasovali proti. Myslím, že to skutečně dává tomuto dokumentu velkou sílu a je to podpora pro další jednání. Strukturální fondy jsou skutečně významným faktorem změn pro chudší regiony, ale také pro ty, kteří nemají přístup k pomoci v bohatších regionech. Tato politika funguje a je třeba to říci nahlás nejen zde, ale také vládám členských států a komise. Nesmíme dopustit, té politika soudržnosti a strukturální fondy byly degradovány u těch měst a regionů, které potřebují. Děkuji mnohokrát, Flor. A není Konstance Krél. Já ganz herzlichen Srdečné díky. Já bych chtěla výslovně poděkovat zpravodaji za tuto vynikající práci na tomto dokumentu. Nechtěla bych nic dodávat k tomu, co náš stínový zpravodaj již uvedl. Plně to podporuji. Mám jednu zásadní otázku, kterou jsem již uvedla také včera za schůzky koordinátorů. Já mám velké obavy, a musíme to procedurálně vyjasnit, že během jednání o finančním rámci budou pevně stanoveny některé záležitosti, které v podstatě budou muset být rozhodnuty v legislativním balíčku ohledně politiky soudržnosti. Připadá mi velmi obtížné, aby sice zpravodaj eh, samozřejmě převzal naši diskuzi do dokumentu, ale myslím si, že je obtížné, aby výbor rozpočtu s radou rozhodl, zda tedy převezmeme tematickou koncentraci, v jakých procentech a jakým směrem. Mně připadá toto velmi obtížně realizovatelné a myslím si, že tento mandát by měl být ještě vyjasněn. Podle mého názoru to také není takto definováno ve zprávě Gariga. Takže podle mého názoru tam se spíše jedná o celkové částky, eh, jedná se o konkrétní cíle, ale není to poprvé, kdy slyším, že vlastně až do těch nejmenších eh, detailů je snaha rozhodnout v rámci jednání o MFF. A Říkám si, jestli bychom neměli tady dávat eh, opravdu velký pozor, zda bychom sami neměli nějakým způsobem připravit také naši vlastní legislativní práci a nějakým způsobem do tohoto procesu vplout. To už jsme také v minulosti dělali. Samozřejmě, že nakonec můžeme říct ano nebo ne, ale měli bychom bedlivě dávat na to pozor. Ten problém tady není v tom, že bych nedůvěřovala panu Kovačevovi, že bude hájit naše zájmy našeho výboru, ale Mám určité jaksi rezervy z hlediska rozpočtového výboru, zda skutečně bude postupovat v našem duchu. Tady by bylo dobré, aby to zpravoda ještě přesně prověřil, jaký mandát má rozpočtový výbor, jaký nemá a jakým způsobem bychom měli nasměrovat náš vliv. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát. Já bych také ráda podpořila poznámku Konstance. Myslím si, že se musíme podívat, eh, zda skutečně mandát eh, rozpočtového výboru je podobně jako v, eh, u výboru ŠUR, SURE. Tam se museli odůvodnit částky podle daných politik a k tomu musíme přispět. To ještě nebylo rozhodnuto samotným SURE, aniž by vyslechli naše stanovisko a hlasovali. Takže já se na to podívám, co je skutečně zapotřebí a za druhé také harmonogram výboru pro rozpočet, protože rozpočtový výbor chce ovlivnit stanovisko, které bude přijato na samitu v červnu nebo v červenci. Bude to poprvé, co se zúčastní tohoto samitu. Budou asi muset hlasovat ve svém výboru ehm, maximálně za dva měsíce. A musí se to hlasovat na plenárce, takže uvidíme, jaké bude konečné rozhodnutí. Takže tato otázka načasování se bude muset ještě vyjasnit, ale v tuto chvíli asi nemáme odpovědi. Pan Deutsch, prosím. Köszönöm a lehetőséget, kedves eh, elnök asszony, tisztelt... Eh, Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, vážení kolegové, v první řadě bych chtěl vyslovit eh, svoji vděčnost a také ocenění eh, za vypracování tohoto dokumentu, kterou, eh, který připravil pan Kovačev. Velice dobře to zapadá do legislativních iniciativ, které jsme zahájili. Rád bych doplnil dvě poznámky k tomu, co jsme do této chvíle si již vyslechli. Chtěl jsem říci, že Konstance vlastně mě připravila půdu k tomu, co chci právě říct. Jsem připraven, nebo přesvědčen, když jsem se vyslechl výměnu stanovisek ve výboru během několika posledních měsíců, že v rámci Evropské komise se konají dva různé semináře. Eh, dvě různé skupiny v Evropské komisi, které připravují různé návrhy, co se týče budoucnosti politiky soudržnosti. Ta jedna eh, skupina v podstatě eh, připravuje strategické cíle politiky soudržnosti, to je pracovní skupina, která vytváří návrhy, což podporuje práci pana komisaře Hána na zasedání nebo setkání komise a Evropského parlamentu pan komisař Hahn vysvětlil tyto strategické cíle a jedná se o cíle, kde má komise také velkou podporu ze strany Evropského parlamentu. A potom je tam druhá skupina na půdě komise, která moc není informována o těchto strategických cílech a ti potom pracují na konkrétních legislativních návrzích a iniciativách, včetně nejrůznějších návrhů, které se týkají legislativy v oblasti víceletého finančního rámce. Já tedy jsem nebyl takového dojmu, že tady není vzájemné propojení mezi těmito různými návrhy. To znamená na jedné straně tou strategickou vizí a na druhé straně eh, mezi těmi legislativními návrhy. To, co je také sdělováno veřejnosti, co se týče politiky soudržnosti. A to se týká velice úzce toho, co říkala Konstanc. A další, třetí otázka je, zda výbor pro regionální rozvoj bude mít jakýkoliv vliv na budoucnost politiky soudržnosti a na rozhodnutí, která budou přijímána, protože jde o to, že pokud ty věci budou pokračovat tak, jak začaly, tak to znamená, že Vědnávací delegace eh, rozpočtového výboru se zapojí do vyjednávání o rozpočtu a bude rozhodovat o významných otázkách, které se týkají politiky soudržnosti. A my to všechno završíme pouze, pokud budeme mít eh, politiku soudržnosti Čili to je věc, to eh, určitá kompetence musí být eh, náležitě vysvětleny. Na jedné straně máme cíle, na druhé straně specifická řešení a tyto dvě věci musí být vzájemně propojeny. Ta strategie, to je všechno v pořádku, ale ta konkrétní opatření, konkrétní nařízení, to je to, o čem mám určité pochybnosti. A výbor pro regionální rozvoj zcela jistě naše stanovisko musí být, být eh, také vzato v úvahu. A ještě k tomu, co říkal pan Kovačev, chtěl bych zdůraznit ty samé čtyři body, které zmínil ve svém úvodním vystoupení. Jednak eh, podpora jednotlivým členským státům ze strany fondů soudržnosti, to znamená, že musíme zvýšit tu podporu. Teď je to na té úrovni 2,5 HDP. To je řešení, které je v rozporu se strategickými cíly, které jsou také připraveny jednak komisařem a jednak výborem. Také sdílím určité pochybnosti, co se týče tematických koncentrací. Myslím si, že to, co říkal pan zpravodaj, bylo nesmírně důležité. To znamená, že musíme mít ten princip flexibility a musíme mít eh, konkrétní návrhy, co se týče tematických eh, koncentrací. Tyto dvě věci jsou v velkém rozporu v tuto chvíli. A pan Olbricht často tvrdí, že celá řada nástrojů, včetně nástroje na propojení Evropy, přinášejí různá řešení. A hovoříme o různých systémech kategorií a řešení, která nejsou dostatečně jasná. Čili je tady nedostatečná jasnost a kvůli tomu máme stíženou práci. Takže stručně řečeno je zcela zásadní, abychom šli nad rámec dohody o strategických cílích. Tato dohoda je velice důležitá, ale musíme se bavit také o specifických řešeních a návrh ze strany pana Kovačeva zcela jistě se obírá tímto směrem. Vážení kolegové, ráda bych ukončila seznam řečníků. Máme tady šest řečníků, takže tímto končím. Každý řečník má dvě minuty, abychom nehlasovali příliš pozdě. Takže každý řečník má dvě minuty, já se omlouvám, ale Včera 20 lidí eh, nemohlo hovořit, protože eh, ty první hovořili příliš dlouho, takže nejdříve Lambert, prosím. Is, dat wel eerlijk? Want gisteren heb ik wel het woord gehad. Ano, ale eh, včera jsme ehm, v tom pokračovali, takže já mám ještě několik připomínek. Možná bychom neměli být tak negativní protože tady máme co dočinění s dobrými návrhy Evropské komise. Kdyby komise nic neudělala, tak bychom ji kritizovali. Musíme to tady zohlednit. Máme tady dobré východisko, dobré návrhy, které jsou nyní na stole. Měli bychom se také vrátit k tomuto pracovnímu dokumentu. Již včera jsme několikrát hovořili o flexibilitě, o tematické koncentraci a vyjádřili jsme podporu těmto principům. Možná by bylo dobré se podívat na jednotlivé komponenty, na které bychom se měli zaměřit ve vztahu k výboru pro rozpočet. Je tady zvláště otázka kapingu, zastropování. Možná, že určitá analýza by mohla vysvětlit, jakým způsobem došlo k tomuto přerozdělení těchto částek mezi členskými státy na to období 2014-2020. Možná, že bychom měli dostat odpovědi na některé otázky, které tady zazněly. Ještě jednou opakuji, měli bychom zdůraznit, že pokud nedostaneme odpověď ze strany komise, no tak se nemůžeme pohnout před. Jsme členy parlamentu, Máme tady kolegy v různých politických skupinách a ti mohou být také našimi partnery v této diskuzi. Včera se říkalo, že jsou různé úrovně vyjednávání. My jsme o tom mluvili včera, ale je nutné, abychom také pohovořili s Lamasurem a s ostatními kolegy. Jinak se nám nepodaří pokročit před. My se angažujeme v tomto řízení. Samozřejmě stanovisko je jedním ze základních kamenů, ale musíme v této snaze pokračovat i na jiných úrovních. Už jsme hovořili a diskutovali s Konstancí, zabýváme se eh, výdaji a měli bychom tedy spolupracovat s ostatními kolegy, kteří tady někdy nejsou takže měli bychom naplnit naše odpovědnosti a měli bychom pokračovat v tomto duchu dál. Very much for the discipline. Děkuji, Jan Olbricht. Já se pokusím být velmi stručný. Za prvé souhlasím, že bychom neměli oddělovat kompetence rozpočtového výboru a neměli bychom oddělovat od toho ty prvky politiky soudržnosti. Když hovoříme o MFF, měli bychom za každou cenu podpořit stanovisko, že je třeba vyšší rozpočet obecně, protože to není jenom o soudržnosti, ale je to o velkém rozpočtu, o vyšším rozpočtu, alespoň tak, jak byl navržen. A hovoříme o těch částkách v rozpočtu. Podíl politiky soudržnosti v rozpočtu. Měli bychom podporovat eh, významné místo politiky eh, soudržnosti v rozpočtu. A potom je tu třetí prvek, na kterém se neschodneme. To musím říci. Například návrh stanovící 2,5 z HDP. Je, to na, je tu návrh, aby to bylo vyšší, anebo rezignovat na zastropování, anebo spružnit tuto kategorii, anebo různé zastropování pro různé země. Tam se odpovědi liší. Další prvek. Spravodaj říká, že 5 výkonnostní rezervy je nesprávný údaj. Souhlasíme, že výkonová rezerva je nesprávná? Za třetí, souhlasíme všichni, že 25 na ESF je správně, protože zpravodaj píše, to představuje efektivní nástroj pro, zaručení, pro zajištění efektivitu, efektivity investovaného kapitálu. Zahujem to diskusi mezi námi a je jisté, že ne všichni se shodnou na tom, ale myslím, že bychom měli v první řadě předat stanovisko rozpočtovému výboru, říci tedy, že rozpočet je důležitý a úloha politiky soudržnosti je významná v rámci rozpočtu. Aby to neudělal někdo za nás. Děkuji, Jane. A nyní Derek Vaughan. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci říci, že jsem eh, rád vyslechl kolegyni z výboru Regoenu ze Spojeného království, což ukazuje, že ne všichni ve Spojeném království jsou protievropští. Řada z nás jsou proevropští. A skutečně víme, jak je užitečná politika soudržnosti. A skutečně to velmi prospívá, zejména strukturální fondy, které dostáváme. To mě potěšilo. Dvě věci k diskusi o procesu. Potřebujeme ty dva poslední roční rozpočty. My se snažíme zajistit v rozpočtovém výboru, aby parlament byl zapojen do jednání o budoucím finančním rámci a aby neodsouhlasil ty věci až na konci, Nebylo to zatím úplně skvělé, ale zástupci parlamentu skutečně se účastní eh, briefingu na Radě pro obecné záležitosti, když se o tom jedná a mám určité pochybnosti o našem vlivu. Nakonec, ale minimálně máme určitý vliv eh, na jednání na úrovni Rady. Chci také říci, že rozpočtový výbor zřejmě sdílí zájem tohoto výboru o globální úroveň navrženého rozpočtu a o globální úroveň politiky soudržnosti v budoucnosti. A samozřejmě problém bude postoj některých členských států, které se budou přimlouvat za omezení nebo zmrazení rozpočtu. A některé články, některé členské státy navrhují, aby v budoucnosti po roce 2013 by byly prostředky ne zmraženy, ale zredukovány pro politiku soudržnosti. Osobně má velká obava je, jak byla vyjádřena i dříve, je tedy tzv. earmarking, vymezení zdrojů a míra pružnosti v politice soudržnosti. Když se podíváte na 5% pro městské oblasti, 5% na výkonnostní rezervu a tematickou koncentraci tak skutečně odhaduji, že rozpočtový výbor bude sdílet tyto obavy. Ale hlavní zásady, které jsou v rozpočtovém výboru, je co nejvíce flexibility, abychom byli v tomto směru. Měli bychom být v souladu s, s rozpočtovým výborem, pokud se budeme držet těchto zásad. A musíme se snažit o vytvoření spojenectví s rozpočtovým výborem okolo těchto otázek. A budeme také budovat spojenectví eh, s komisí, protože řada problémů a konfliktů nastane, až budeme jednat s radou a zejména s některými členskými státy. Děkuji, Derek Cornelia Ernst. Já, vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodaji který, myslím, velice konkrétně a jednoznačně řekl, o co se jedná. Sdílím jeho hledisko v mnoha otázkách, zvláště z hlediska zastropování. To je nutné ještě skutečně probrat a podívat se, co to znamená konkrétně pro jednotlivé regiony a jak je to kontraproduktivní. Takže vy jste eh, skutečně hovořil o té potíži z hlediska rozhodnutí říci ano nebo ne. Nevím, eh, uvažujete o tom, že bychom společně jednali s rozpočtovým výborem ohledně těch sporných nebo kritických bodů? Bylo by dobré, kdybychom to společně prodiskutovali, bylo by to velice užitečné, protože rozpočtáři se na to dívají poněkud jinak než ti, kteří jsou přímo eh, v této oblasti. Možná, že by to bylo vhodné pro objasnění z hlediska obou stran, je to důležité. Pak eh, dále jsou tady nové eh, nástroje, o tom bychom měli také velmi diskutovat eh, i s ohledem na příslušné zprávy. My jsme samozřejmě proto, aby se tyto fondy vzájemně tedy propojily, ale jde o to, kde. Měli bychom tedy přesně hovořit o tom, o jaké fondy se jedná, kde by to mělo zůstat neměné a kde by bylo skutečně jaksi užitečné zavést tyto vlastně vývojové fondy. A teď jde o to, jakým způsobem vůbec přistupovat k celkovým prostředkům politiky soudržnosti. Co se týče snižování prostředků, které máme reálně, tak to je skutečně velký problém. Něco jiného je tedy to propojení v Evropě. Ehm, víte, že je mnohem více méně rozvinutých regionů a členských států, kteří si kladou otázku ohledně toho, jakým způsobem zabudovat svoje potřeby do této politiky. V každém případě ehm, musíme reagovat na Mm, tyto problémy ohledně chudoby a dalších. Potom je tady kategorie přechodných regionů. I zde musíme položit ještě dodatečné otázky. Sice tady ty částky jsou uvedeny, kolik by měly tyto přechodné regiony dostat z hlediska prostředků, ale já si nejsem jistá, jestli je to postačující, ani směrem nahoru, ani směrem dolů. Možná i toto by mělo být podrobněji ještě rozvedeno, ale myslím, že na to máme ještě dost času. Děkuji.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 No. No Já se omlouvám, dneska tady švédština není. Asi neočekávali vůbec, že budete hovořit eh, švédsky. Můžete hovořit anglicky nebo řecky, ale švédština zde není, takže pokusím se anglicky, omlouvám se. Pokud eh, vyjednávání s rozpočtovým výborem bude katastrofa, tak eh, bychom eh, měli změnit stanovisko, co se týče nařízení. Tady má Konstanc pravdu. Víte, že hodně se bude hovořit o severním Švédsku, severním Finsku, ale teď ne, teď o tom nebudu hovořit. V tuto chvíli chci pouze říct, eh, že pan zpravodaj a také zástupce výboru regionu, když jsem si je vyslechl, tak to zní úžasně, protože to obhajuje politiku soudržnosti a to musíme dělat. Je to nesmírně důležité a musím říci, že jeden z členských států, který chce krátit rozpočet, je Švédsko. A regiony ve Švédsku stojí za výborem regionu a nestojí tedy za švédskou vládu. It's good enough. Děkuji uh, Jens, Děkuji, Jensi, ale je jasné, že musíte změnit názor vlády. To je vám, doufám, jasné. Pan eh, Sean Kelly, jako poslední. Děkuji mnohokrát. Já budu hovořit eh, anglicky, ne irsky. Takže co se týče obecné povahy, komise zdůraznila soudržnost a financování v eh, oblasti soudržnosti strukturálních fondů, to je v Evropě zapotřebí a doufám, že tomu tak bude i v budoucnosti. Jenom bych položil otázku. Uvědomují si to občané, vědí o tom, pro, pokud o tom nevědí, tak proč a proč by o tom měli vědět? Často se nám nedaří sdělovat občanům, co vlastně Evropa pro ně dělá. Musí si uvědomit, že se jedná o jejich eh, finanční prostředky, že z toho mají velký přínos, to je přínos ze strany Evropy a euroskepticismus, eh, negativní články, nikdy proti, nikdo proti tomu nebojuje. Nedávno jsem četl hrozný článek, šel jsem eh, do kanceláře Evropského parlamentu a chtěl jsem, aby reagovali a bylo mi řečeno, abychom to, abych to jenom ignoroval. Čili je důležité, aby i v budoucím financování eh, byla určitá linka nebo část rozpočtu vyčleněna na PR, na eh, naše názory, aby Evropská unie dostala také určitý kredit eh, uznání, co se týče financování, aby toto uznání zaznělo ze strany vlád, regionů a především konkrétních eh, příjemců. Chtěl jsem zdůraznit tuto věc. Děkuji, Šone. Než požádám Andreho, aby na to reagoval, tak jenom eh, bych stručně řekla, co jsem si z toho vzala já. Líbí se nám myšlenka identifikovat eh, body, které by měly být zcela jasně ve stanovisku Evropského parlamentu vůči radě, co se týče MFF a spolupráce se stínovými zpravodaji v následných eh, týdnech by měla, měli byste zohlednit eh, to, na čem jsme se již shodli a co by tam mělo být obsahem. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, tento pracovní dokument je pouhým začátkem. Nejsou tam ještě všechny konkrétní body, co se týče zastropování, musíme to zvýšit. Není tam eh, nějaký matematický podklad, proč tam komise uvedla 2,5%. Zdá se, že sami nevědí, proč dospěli k té výši 2,5%. Co se týče té rezervy, jsem proti těm 5% výkonnostní rezervy, protože nevidím důvod, proč by jeden region měl trpět a druhý je naopak se povede velice dobře? Někdy jsou to politická rozhodnutí, politické důvody. To je velice důležitá otázka eh, ohledně toho. Nejdříve tady bylo vejce nebo slepice. Samozřejmě, že je nutné toto vyjasnit s rozpočtovým výborem. Co se týče balíčku, ty legislativní balíčky, tam musíme probrat veškeré podrobnosti a naprosto s vámi souhlasím, že bychom měli objasnit mandát rozpočtového výboru s ohledem na MFF a co konkrétně a kdy mají rozhodnout v oblasti politiky soudržnosti z hlediska rozpočtu. Také bych rád požádal paní předsedkyni o podporu ze strany našeho výboru. Měli bychom mít také například společné zasedání spolu s našimi kolegy z rozpočtového výboru. Chtěl bych poděkovat za veškeré příspěvky. Rád bych spolupracoval dál s stínovými zpravodaji a to, co bylo řečeno, Zcela jistě potřebujeme větší flexibilitu, větší procenta, zlepšit tematickou koncentraci, čili měli bychom mít společné stanovisko našeho výboru a měli bychom to zohlednit náležitě v rozpočtových eh, vyjednáváních. Takže v tuto chvíli nepotřebujeme žádné rozhodnutí, jenom zohledníme to, co bylo řečeno a teď se dostáváme k hlasování. V první řadě si zkontrolujeme, zda fungují hlasovací zařízení. Chtěla bych vás požádat, abyste použili své kartičky a zkontrolujeme, zda zařízení funguje. Sorry. No No, are always moving Maybe you can move one of the colleagues from here Vážení kolegové, prosím, vložte kartičky do hlasovacího zařízení, zkontrolujeme, zda funguje. Thank you. Zahajuji hlasování. Nejdříve zkontrolujeme, zda zařízení funguje. Takže prosím, hlasujte. Uh, Za chviličku ukončíme hlasování, ale ještě několik kolegů neskontrolovalo, zda jim funguje hlasovací zařízení. Takže všechno v pořádku, končíme hlasování. Now we move to the first... Eh, Budeme hlasovat o první zprávě budoucnost regionálních letiště. Je to stanovisko pana Udžiase. A máme kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hlasování přijato. Nyní návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 16. Je tady ústní pozměvací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměvacímu návrhu? Takže hlasujeme pro. Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se hlasování, přijato. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Teď je kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Kompromis. Omlouvám se, návrh 35, kdo je pro? Proti? Musíme zkontrolovat. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 35. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 26 oproti 19. Nyní kompromis 6. Kdo je pro? Ano, ano, ne, prosím. Mikrofon, prosím. Co se týče kompromisu 35, ještě ten návrh 35, tam jsem se spletl, byl jsem naopak pro. Nic to nemění, ale jenom, jenom bych to chtěla říct. Je to do dějin, aby to šlo do dějin. Za 20-30 let se řekne hlasoval pro. Six, dear colleagues, compromise six, who's in favor? Kompromis šest kde je pro, proti. Vřeli se hlasování, přijato. Dále návrh 43, kde je pro, kde je proti zdrželi se, zamítnuto, 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato a hlasujeme o celé zprávě Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 pro, 1 proti, 3 se zdrželi hlasování. Výborně, zpráva je přijata. A nyní druhé hlasování. Řízení kvality evropské statistiky. Stanovisko Elžběty Kateřiny Lukačevské. Tady máme jeden pozměňovací návrh pana Beseta, ke kterému je ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Kdo je proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikdo proti. Hlasujeme o pozměňovací návrhu 1 tak, jak byl upraven. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. A ústní pozměňovací návrh odstavci 4, kde je proti ústnímu pozměňovacímu návrhu nikdo, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu, kde je pro, kde je proti, zdržel se schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Jak máme hlasovat, Lamberte? Čtyřicet čtyři pro, jeden hlas proti, schváleno, blahopřejeme. To bylo skutečně velmi rychlé, takže můžeme přistoupit k dalšímu bodu. Stanovisko Katrin Berder. strategie biodiverzity do roku 2020 a dávám slovo navrhovatelce. Děkuji, paní předsedkyně. Tak to zkusíme, Katrin. Mluvte na hlas. Možná jsem něco řekla, co je, všechno, co je vyhnalo. Sdělení komise o strategii biodiverzity do roku 2020 bylo zájeno v květnu 2011 a týká se klíčových iniciativ v tomto směru na evropské úrovni. Je třeba mírnit klimatické změny, zejména na základě biodiverzity. A mu návrh stanoviska na základě zprávy z vlastní iniciativy výboru Envy je ve vašich složkách a chci se s vámi podělit o některé své myšlenky. Za prvé odstavec 1 řeší klimatické změny a zákony biodiverzity pro jednotlivé druhy a spotřeba přírodních zdrojů. Spravodaj tomu říká tichá krize. Tyto problémy mají a budou mít stále závažnější dopad na kvalitu života všech občanů EU a tudíž je třeba naléhavých kroků na každé úrovni veřejné zprávy. Za druhé je velmi důležité, aby místní a regionální zpráva zvažovala hrozby pro ekosystémy a habitaty při plánování veškerých eh, projektů a městské oblasti nejsou jenom hrozbou pro biodiverzitu, ale také útočištěm pro celou řadu druhů. A strategie městské biodiverzity by také měla být uznána a měla by být obsažena v projektech, které jsou plánovány a programovány. A to je odstavec dvě mého stanoviska. Kromě toho si myslím, že je klíčové zdůraznit v dobách rozpočtové nejistoty, kdy přírodní svět je považován za nízkou prioritu, že potenciál zelené ekonomiky může generovat kvalifikaci a zaměstnanost a také zelené investice do infrastruktury. I to je důležité. A slyšeli jsme od dánského ministra včera v tomto sále právě toto. Příjemci strukturálních fondů a místní zpráva by měli více vědět o významu biodiverzity a místní zprávy by měly se zahrnout dobrovolný sektor do rozhodování. Příliš často ve snaze o rozvoj ztrácíme přirozené vědomosti o přírodě. A konečně význam ochrany biodiverzity A pán celou řadou komunitárních nevládních organizací a měli bychom je nabádat, aby se zúčastnili plánování a realizace veškerých množství finančních toků. A chci poděkovat politickým poradcům Marině Penževě a pracovnici výboru REGI za plodnou spolupráci. A těším se na názory kolegů z našeho výboru na toto velmi důležité téma. Děkuji, Katrin. Nevím, jestli Marko Skurias je v sále. Vy ho zastoupíte? Výborně. Prosím. Ano. Děkuji, paní předsedkyně. Náš eh, kolega už není členem našeho výboru. A v důsledku toho jsem byl vyzván k tomu, abych ho nahradil v rámci to, to, této zprávy jako stínový zpravodaj. Děkuji kolegyni za to, že představila tuto zprávu. Tento dokument je opravdu velice důležitý z hlediska na další práce našeho výboru. My všichni víme, že naše zásadní práce se zaměřuje na plánování výdajů a také na stanovení kritérií, které by měly ovlivňovat politiku soudržnosti. Včera jsme již hovořili o tomto programu. A je nutné si uvědomit, že ochrana životního prostředí a příslušná politika související otázky jsou také zásadními komponentami. Proto si myslím, že je důležité, aby věcně příslušný výbor, kterému předložíme naše stanovisko, zohlednil veškeré směry, které předáme v rámci našeho stanoviska. Co se týče korelace mezi ekologickou politikou, politikou zdravotnictví a také územní politikou, v rámci těchto vztahů je důležité také zdůraznit jednotlivé iniciativy, které jsou součástí tzv. městské agendy. Myslím si, že je důležité zohlednit tyto synergické efekty. A tato agenda právě na to poukazuje. Je nutné si uvědomit, že v rámci této agendy se také uvádějí některá opatření, která by měla umožnit sloučit růst, pokrok, rozvoj na jedné straně a na druhé straně dodržování ekologické rovnováhy. Jinak řečeno bychom si měli stanovit ekologicky udržitelné cíle. Ještě jednou děkuji kolegovi zpravodaji za jeho práci, které si velmi vážím a jsem si jist, že budeme mít možnost ještě přispět k této práci a to nám umožní pak předložit zcela vyčerpávající návrh Envy. Thank you on behalf of social... Děkuji jménem skupiny SD, pan Oleniček. No, you don't want to take the floor. Ne, nechcete hovořit jako stínový zpravodaj.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 Uh, uh, Děkuji mnohokrát. Jež eh, pan Proplu za zelené. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Také bychom chtěli poděkovat eh, za stanovisko, které je velice kvalitní, je tam celá řada pozitivních prvků. Chtěl bych říci, že ve vztahu k předešlému programu o biodiverzitě, tak to bylo určité selhání. Selhal především ve své implementaci. A zelení velice vítají to, co je připraveno pro následné programovací období. Předtím, než začneme ty operační programy, tak bychom měli zcela jistě vytvořit mechanismy, které nám umožní dobré řízení a také dobré kontroly. Navíc evropská legislativa musí být přenesena do národní legislativy. Opatření v oblasti kompatibility jsou velice důležité pro ochranu životního prostředí. A během implementace musíme mít také dobrá kritéria hodnocení. Několik slov o Řecku. Evropská komise zdá se tady trošku ztrácí e, svoji úlohu, protože v Řecku eh, se mění pravidla, v podstatě selháváme v této oblasti. Víte, že máme nejrůznější postupy a včera jsem položil otázku panu komisaři Hanovi, pokud si vzpomenete, a poukázal jsem na tento problém, protože hovořil o ochraně té oblasti Natura, ale nemáme žádná konkrétní opatření, žádné konkrétní návrhy. Řecko skutečně se topí ve své krizi a připravují se nejrůznější projekty, ale v tuto chvíli se zdá, že se to bude týkat spíše ekonomických indikátorů a přitom naprosto zanedbáváme životní prostředí. To je aspoň dojem, kterého jsme nabili a životní prostředí bude pouze trpět. Nemůžeme se zaměřovat pouze na ekonomiku, musíme chránit eh, biologickou rozmanitost a musíme oživit nejen ekonomiku, ale i ostatní sektory. Takže doufám, že pokud tato poznámka zazní, tak to stanovisko bude velice silné. Děkuji, pan Kelly. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že zelená agenda není prosazována pouze zelenými, ale díky jejich pionýrské práci se čím dál tím více lidí uvědomuje nezbytnost těchto aspektů. A to je zohledněno v tomto dokumentu, ale i v poznámkách eh, kolegů z různých politických skupin. Já s tím naprosto souhlasím. Jenom dva body, které jsou důležité. Otevřená biodiverzita, to musíme zcela jistě vzít v potaz, protože se musíme zaměřit nejen na venkov, ale také na města. Dále množství dětí v městských školách. Tyto děti musí mít možnost vidět biologickou rozmanitost ve svém vlastním prostředí z první ruky. To je velice důležité. Musíme vzdělávat mladé lidi, aby si uvědomovali, kde žije, v jakém životním prostředí. Dále Katrin zdůraznila velice důležitý bod, hovořila o potřebě zapojit um, také komunitu dobrovolníků na té nejnižší úrovni nevládní organizace. To je důležité, protože to jsou ti přirození zástupci společnosti, kteří vytvářejí ehm, veřejné stanovisko. Musíme zapojit obecně společnost, nedělat to pouze na politické bázi. Takže jsou tady velice dobré nápady a věřím, že tento návrh stanoviska můžeme ještě lépe dopracovat. Děkuji. Nemám tady někoho dalšího. Ne, pardon. Pan Omeži. Paní předsedkyně, děkuji. Já bych chtěl nejdříve poblahopřát zpravodaji k tomuto návrhu stanoviska. My jsme eh, v Rio plus 20, eh, víte, že roku 2002 eh, byly podepsány dva protokoly, jeden o klimatické změně a jeden o biologické rozmanitosti. Nejmenší, co o tom můžeme říci, je, že zohlednění mm, těch mm, potřeb velice rychle pokročilo z hlediska klimatické změny, tedy rychleji než z hlediska rozmanitosti. A přitom se jedná o velmi důležitou záležitost, protože vlastně prožíváme šestou vlnu vyhynutí některých druhů. Pokud Evropská unie chce dosáhnout svých cílů, s kterými jsem zajedno, pak se musí opřít také o situaci v těch velmi vzdálených regionech. Víte, že 80 rozmanitosti Evropské unie se právě lokalizuje do těchto velmi vzdálených regionů. Chtěl bych eh, upozornit kolegy na jeden konkrétní bod, který se týká uplatňování Natura 2000 ve francouzských ulicích, protože eh, tento program se neuplatňuje v těchto vzdálených regionech eh, z důvodu, které jsou víceméně záhadné. Chtěl bych požádat kolegy o podporu mého pozměňovacího návrhu, který předložím, proto aby tento nedostatek byl jaksi odstraněn, aby byla zjednána náprava. James Nicholson. Děkuji, James Nicholson. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci poděkovat eh, zpravodaji. Naprosto souhlasím s tím, když hovoří o tiché krizi. A do značné míry je to dostatečně výmluvné, co se týče tohoto problému. Souhlasím s panem Kelim, pokud je o městský program. Je to velmi důležité, aby děti věděli zejména ve městech, že existují problémy, co se týče vesnice a vesnického života. Toto téma je skutečně významné, pokrývá velmi širokou oblast, ale potřeba chránit tyto oblasti a chránit životní prostředí je velmi důležité, je třeba to podpořit a je pozitivní, abychom podpořili zapojení nevládních a dobrovolnických organizací. Je potřeba pomoci jejich angažovanosti, ale měli bychom se také zaměřit na místní zprávu a samozprávu, na regionální orgány, protože ty jsou těm problémům nejblíže a mohou rozpoznat co jim nejlépe vyhovuje. A potíž, kterou máme, když po- poslouchám argumentaci z Francie, z Řecka od jednot, ty problémy se liší a řecké problémy se určitě velmi liší od problémů, které zažívám já. A proto je potřeba zapojení místní samozprávy. A kdybychom se na tom shodli, tak já děkuji zpravodajce za velmi kvalitní pokus. Pan Ugias chce také promluvit. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl také poblahopřát zpravodaji k tomuto textu, který byl navržen a chtěl bych vám navrhnout, a tím bych předjímal trošku předložení pozměňovacích návrhů, Chtěl bych vám předložit určitý návrh, které, který byl již přijat velkou většinou parlamentu ohledně pěstování geneticky modifikovaných orgánů, organismů. Víte, že mm, vůle umožnit regionům a členským státům zakázat nebo omezit eh, jak si pěstování těchto geneticky modifikovaných organismů, eh, tato vůle byla již definována a pokud my tady vyjádříme vůli, aby eh, toto přání bylo přijato radou, aby se to objevilo v textu, pak tím osvědčíme mm, naši snahu postupovat eh, proti této záležitosti, protože se jedná o budoucnost naší generací a budeme tak obhajovat eh, biologickou rozmanitost. Mnohokrát děkuji. To byl poslední řečník, takže opět má slovo Katrin. Děkuji mnohokrát za veškeré poznámky. Je to velice užitečné a je také příjemné slyšet eh, podporu ze strany kolegů. Co se týče investičních kritérií, tak eh, k tomu se ještě dostanu a těším se na pozměňovací návrhy v tomto e, smyslu. To selhání předešlých strategií skutečně za to bychom se měli stydět a měli bychom to vzít jako určité varování. Slyšeli jsme, že když bojujeme proti finanční krizi nebo klimatické krizi, to může překrýt ty další krize, tuto krizi. A nemá cenu mít nějakou uh, eh, skvětající ekonomiku nebo bojovat proti klimatickým změnám a přitom přicházet o ty úžasné eh, životní druhy, protože to nás na této planetě drží. Vzdělávání, osvěta, to je také klíčové a v tomto stanovisko musíme především zhodnit to, co je relevantní pro náš výbor a zcela jistě se musíme obrátit na nevládní organizace, na ty místní sítě. Musíme zajistit, aby místní samozpráva na té místní úrovni byli lidé zapojeni. A také je důležité, abychom prosadili kritéria pro další sledování. Další je že tady máme celou pletoru, čili nejrůznější věci, které se dělají, ale je důležité, aby se do toho zapojili právě prostí občané na té nejnižší úrovni. Těším se na vaše pozněvací návrhy a myslím si, že spolu připravíme velice dobrou zprávu za náš výbor. Takže ještě jednou děkuji za poznámky a čas. Děkuji. Musíme se rozhodnout pouze o termínu pro podávání pozněvacích návrhů. Navrhuji tedy 2. února do 12 hodin, takže dopoledne 2. února je termín pro podávání pozměňovacích návrhů, což je za týden. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu, bod 22. To je návrh stanoviska, který připravil pan Tomáš Deutsch. Jedná se o udělení absolutoria za plnění soudného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl 3. Vidím, že tady jsou i stínoví zpravodajové, takže bych ráda zahájila diskusi a slovo má Tamáš, prosím. Köszönöm a szót, kedves elnök asszony, tisztelt kollégák! Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Už dovolíte? Budu stručný. A pronesu jenom několik dalších poznámek. Návrh stanoviska máte před sebou. V první řadě chci říci, že je zásadní, že návrh zprávy o absolutoriu komise je něčím, k čemu připravujeme stanovisko se zvláštním důrazem na to, jak byla implementována regionální politika a jak byla vedena politika soudržnosti, protože na tom nám v našem výboru regi záleží, zejména ve světle skutečnosti, že neustále slyšíme zcela neopodstatněné poznámky o tom, že v posledních letech období ekonomické a finanční nejistoty, v letech krize, dochází ke ztrátě důvěry evropských občanů. A proto je zásadní, abychom ještě více dbali toho, jak jsou vynakládány prostředky evropských daňových poplatníků. Je třeba aby se tak dělo transparentně a řádně. A pokud je o absolutorium komise za rozpočtový rok 2010, ve srovnání s rokem 2009, chybovost se zvýšila z 2,3 na 2,7 Neustále se poukazuje na politiku soudržnosti. A proto je důležité, abychom něco udělali a odmítli neopostatněná tvrzení o nesprávném čerpání prostředků politiky soudržnosti. Na to jsem se soustředil ve svém stanovisku. Zpráva účetního dvora prokazuje, že v rozpočtovém roce 2010 finanční plnění rozpočtu nebylo vůbec špatné. V období 2007 až 2013, v programovacím období, tento rok byl rokem prvním. kdy lví podíl dostupných prostředků byl vyčerpán na projekty politiky soudržnosti. A samozřejmě politika soudržnosti je nejvíce náchylná chybovosti při implementaci. Na to poukázal účetní dvůr ve své zprávě, ale to je věc, kterou bychom měli objektivně komunikovat, protože ve srovnání s obdobím 2026 chybovost poklesla jak v roce 2009, tak i v roce 2010. A to je pozitivní trend který bychom měli zdůrazňovat. A samozřejmě nemůžeme upadnout do nečinnosti, protože ta chybovost je stále poměrně vysoká, ale musíme zaznamenat klesající pozitivní trend v oblasti chybovosti. A tyto chyby se vyskytují zejména ve veřejných zakázkách, nedodržení pravidel veřejných zacházek a pravidel způsobilosti. A přesně jako Evropská komise říkáme, že třeba dále zjednodušit pravidla. Na to je třeba poukázat také v kontextu absolutoria za letošní rok. A myslím, že stojí za to opakovat stejné sdělení je třeba více zjednodušení pravidel. Další věc, kterou zaznamenal účetní dvůr ve své zprávě, je, že většina chybových, chybných transakcí byly transakcemi, které mohli opravit národní úřady. To je třeba vědět, pokud máme mít jasnou představu. Ve systému sdíleného řízení to ne, nebyla odpovědnost za chyby zejména ze strany Evropské unie a evropských orgánů. A tady musíme poukázat na to, že národní orgány nevyužili své možnosti, aby opravili tyto chyby. Děkuji, to je všechno, co jsem chtěl říci. Děkuji mnohokrát. Giorgio Stavrakakis. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat zpravodaji za návrh stanoviska, které právě uvedl. Myslím, že je to dobrý základ, na kterém můžeme naší práci budovat. V roce 2010 politika soudržnosti byla jádrem našich debat. Hlavní důvod byl proto, že chybovost a dopad chybovosti na rozpočet EU a přes skutečnost, že se situace v roce 2010 zlepšila oproti minulému programovacímu období 2000-2006, přesto je velmi důležité získat jasnou představu o tom, co představuje chybu a co chyba není. Chyba je transakce nebo operace, která není v souladu se současnými pravidly. Ale pokud byly vyplýtvány nebo ztraceny prostředky, tak to není chyba. A chyba není ještě podvod. Podle údajů, které máme, většina chyb nastává ve dvou, dvě třetina dvě třetiny zemí z 27 a v sedmi z 55 programů. Takže pokud bude komise postupovat cíleně na příslušné členské státy a programy, tak se může chybovat významně snížit. A myslím, že se všichni shodneme na tom, že v dalším programovacím období politika soudržnosti bude muset být zjednodušena, bude třeba více kontrolovat což umožní ochránit finančně ekonomické zájmy Evropské unie a pomůže to členským státům řešit krizi. Děkuji mnohokrát. Ramona Manesku. Mulțumesc, vreau să-i mulțumesc uh, raportorului. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji, panu Tomasu Dajčovi, to v první řadě. Myslím si, že opět Z toho hodnocení, které bylo provedeno účetním dvorem, je patrné, že tyto chyby při implementaci plynou z toho, že národní orgány během programovacího období do roku 2006, dále do roku 2013, nefungovaly tak, jak měli, že neprovedli zjednodušená opatření, o kterých jsme hlasovali v našem parlamentu. Stále v podstatě používají ty staré postupy, takže bychom měli ukončit tento přístup gold plating v případě národních orgánů. Měli bychom opět hovořit o chybách právě z tohoto důvodu. Dalším důvodem je skutečné zjednodušení nástroje finančního inženýrství. Neustále o tom hovoříme, ale přesto eh, celá řada zemí má v této oblasti problémy. Další kritická oblast jsou veřejné zakázky a legislativa v oblasti veřejných zakázek. Pokud se nám podaří harmonizovat právě tento aspekt, tak možná se dostaneme do situace, kdy budeme moci ukončit chybovost a chyby, které vznikají kvůli tomu, že členské státy eh, ošetřují celou oblast veřejných zakázek odlišně. Ne vždy je to úplně v souladu s evropskou legislativou. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji a chci ho ujistit, že má veškerou moji podporu. Nemám někoho dalšího Omlouvám se, jste tady na seznamu. Oui, merci, ma... no, děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu Dalčovi k jeho zprávě a musím říci, že naprosto souhlasím s jeho prezentací, která byla uh, předložena. Tak trošku teď lituji, že ta písemná forma je poněkud restriktivní z hlediska posuzování. Já bych zdoraznil bod 2 a 3, ty by měly být vyjádřeny pozitivněji. Měli bychom říci, že jsme rádi dobrým eh, tendencím, že se těšíme té pozitivní tendenci z hlediska omilovosti. Eh, samozřejmě, že jsou to spíše formální chyby než eh, obsahové chyby. On poznamenává, že 74% jsou chyby, které jsou vlastně napraveny administrativním počínáním a samozřejmě je nutné tedy pokračovat v tomto duchu. Náš výbor by měl jaksi zajistit pozitivní tón, protože příliš často eh, jak si ta velká přísnost může trošku ochromit ty jednotlivé subjekty. Takže Myslíme si, že by tedy rozpočtová kontrola měla zohlednit tuto pozitivní dynamiku. Thank you. So, uh... Děkuji mnohokrát. Nemám žádného dalšího řečníka, takže pokud ještě Tamáš chce něco říci, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, v první řadě bych chtěl poděkovat všem kolegům za jejich podporu. Mám tři poznámky, které bych chtěl učinit. V první řadě Pan předseda Stavrakakis o tom zmínil a já také souhlasím, že je to důležité. Možná bychom mohli mít pozměvací návrh v tomto smyslu. Je důležité zdůraznit, že se objevují dvě kategorie chyb. Jedna má finanční dopady a druhá ne. Pokud to má nějaký finanční dopad, tak ne všechny chyby představují podvody. Pochopitelně někdy dochází k určitému matení, pojmu. Někdy si lidé myslí, že chyba je automaticky podvod, ale není tomu tak. Není to úplně automatické, že by to skutečně tak bylo. Pokud vznikne nějaká chyba, tak řada z nich nemá ani finanční důsledky. A paní Manesku se zmínila o tom, že existují určité evropské normy, které slouží k většímu zjednodušení, ale tato pravidla v podstatě jsou podřízena subsidiaritě a národním předpisům, takže tady národní vlády, národní orgány mají určitý prostor pro manevrování a právě v tomto ohledu vzniká celá řada chyb. Tak, jak bylo řečeno, musíme udělat určité změny, musíme dořešit tuto situaci. Stanovisko výboru je vždy omezeno, co se týče počtu slov, ale to, co jste říkal k té formulaci, také podporuji. Děkuji mnohokrát. Dále termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Chtěla bych navrhnout také 2. února do 12 hodin dopoledne. Děkuji mnohokrát a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je také návrh stanoviska paní Vasilici Viorici Dančili přeskum 6. akčního programu pro životní prostředí a stanovení priorit pro sedmý akční program pro životní prostředí. Takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Tento šestý akční program je velice dobrým příspěvkem do Eh, našich programů v oblasti životního prostředí. Nicméně stále existují problémy, co se týče implementace na úrovni všech členských států, především v kontextu ekonomické a finanční krize. Zaznamenali jsme důležitý posun, především v oblasti Natura 2000, ale řada evropských norem není patřičně uplatňována, takže věřím, že členské státy a Evropská komise by měly spojit své síly a měly by společně identifikovat eh, oblasti, kde implementace eh, stále ještě pokulhává, abychom zmírnili a zmenšili tu propast mezi cíly a naplňováním těchto cílů. Eh, máme tento šestý akční program, který vyprší v polovině roku 2012 a proto potřebujeme nový program, který veme v úvahu prognózy eh, do budoucích let. Sedmý akční program pro životní prostředí je tady příležitostí, abychom odpověděli na otázky životního prostředí v Evropské unii. Musíme spojit legislativní i strategické komponenty. Je důležité, abychom učinili odkaz na možnost nápravy situace a také musíme dát velký důraz na prevenci. Ta je zcela zásadní pro budoucnost. Demografické prognózy poukazují na to, že budeme mít stále eh, nárůst staršího objemu obyvatel a tady vzniká celá řada problémů. Máme například nové projekty pro rezidenční oblasti, školy, obchody, nemocnice a je, máme zde celou řadu nejrůznějších institucí, které poskytují služby občanům. Tyto organizace potřebují prostor, aby mohly poskytovat dané služby. A proto městské oblasti se budou muset dále rozšiřovat. Na druhou stranu víme, že velké eh, obchodní, velká obchodní střediska jsou většinou na okraji měst, takže potřebujeme prostor pro tato nákupní střediska a venkovská města nebo oblasti, které se nacházejí okolo měst, budou muset právě poskytovat tento prostor. Potřebujeme legislativu, protože velký počet lidí znamená také více potravin a to má dopad na využívání orné půdy. Velké výzvy, které se týkají klimatických změn a potřeby najít eh, řešení, která budou méně znečišťovat naše životní prostředí. Eh, přinášejí nové prototypy, například vozidel, která spotřebovávají méně paliv. Co se týče využívání orné půdy, tak eh, v tuto chvíli se změřuje právě i na výrobu těchto biopaliv. Potřebujeme plány, strategie, abychom zlepšili také přeshraniční spolupráci, abychom zajistili vyvážený rozvoj jak v těch městských oblastech, příměstských oblastech, tak na venkově. Musíme identifikovat adekvátní opatření, abychom bojovali proti neblahým změnám v oblasti využití orné půdy. Důraz musíme dát na prevenci, především co se týče životního prostředí. Dochází ke zhoršování našeho životního prostředí a velký negativní dopad má především odpad. E, produkujeme velké objemy odpadu, takže musíme zvýšit e, podíl recyklace. Komise nedávno vydala hodnocení, co se týče recyklace odpadu v členských státech a to jasně poukazuje na to, že e, si nevedeme úplně nejlépe. Musíme zlepšit sběr odpadu, recyklaci. To by přineslo úspory ve výši 72 miliard euro ročně. A v neposlední řadě bychom takto vytvořili více než 400 tisíc pracovních míst do roku 2020. To je v souladu s cíly se eh, strategií Evropa 2020, především na otázka vytváření nových pracovních míst. Musíme zlepšit spolupráci mezi národními, místními, regionálními orgány a také posílit partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Musíme lépe informovat o acquis communitaire, o evropské legislativě v oblasti odpadu a musíme zlepšit poskytování informací, co se týče nakládání s odpadem. Je podle mého názoru velice důležité, abychom měli určitou osvětovou kampáně na úrovni všech členských států. Musíme také zajistit výměnu dobrých praktik, abychom dobré příklady mohli využít i v jiných členských státech. Evropa chce bojovat proti klimatickým změnám a musíme spojit naše síly, abychom mohli lépe bojovat proti těmto negativním aspektům právě v rámci 7. akčního programu pro životní prostředí. Evropa musí naplnit svůj cíl a musí se vyhnout dalším nákladům. Co se týče přírody, příroda by měla být v centru eh, naší činnosti a pozornosti. Eh, politika životního prostředí zohledňuje zájmy celé společnosti a musíme mít tedy eh, eh, celou řadu nevládních organizací, které jsou aktivní v této oblasti. Co se týče průmyslu, průmysl musí věnovat pozornost všem těmto politikám. Je důležité, abychom měli koordinovaný přístup na úrovni Evropské unie, musíme vzít v úvahu regionální lokální, místní, charakteristické rysy. Evropa potřebuje integrovanou ekologickou politiku, nařízení, které se týká registrace, hodnocení a schvalování chemických prostředků, požaduje, abychom vyřadili z používání nejrizikovější chemické látky. Chceme zajistit lepší ochranu jednak našich občanů, ale i životního prostředí. Musíme hodnotit tyto chemické látky a musíme také zvážit určité možnosti dopadu vzniku odpadu. Měli bychom především dávat důraz na prevenci před znečištěním, průmysl by měl vyrábět takové látky, které nemají negativní dopad na životní prostředí. Komise by měla vytvořit legislativní text, který zajistí trvale udržitelný chemický průmysl. Dovolte mi, abych poděkovala sekretariátu za dobrou spolupráci a těším se na vaše návrhy. Děkuji mnohokrát. Hermine, jste také stínovou zpravodajkou, takže prosím. Eh, apprezzo lavoro svolto dalla relatrice nel... Eh, já bych chtěla poděkovat zpravodajce za tuto práci a eh, za toto stanovisko. Je to kompletní stanovisko, které může být akceptováno ve všech ohledech, můžeme ho podpořit bez pochyby. Je možné obohatit toto stanovisko. Vyslechli jsme si vystoupení, které prokázalo, že navrhovatelka si zjevně přála zestručnit to první návrh stanoviska očekává naše příspěvky. Když jsem si četla toto stanovisko, měla jsem určité pochybnosti, ale tyto pochybnosti vymizely po tomto vystoupení navrhovatelky. Myslím si, že je dobré zdoraznit, že je pozitivní eh, hovořit o mezioborové politice, která musí být podporována. Jedná se o to abychom byli schopni co nejúplněji postupovat, zvláště z hlediska definice částek a ekonomických zdrojů, které by měly podporovat environmentální politiku. Také jsme zaslechli, že by bylo dobré zdůraznit PPP a spolupráci. Pravdou je, že navrhovatelka ve svém stanovisku uvedla také skutečnost, že bychom se měli angažovat také v preventivní politice. To je důležité. Já osobně bych chtěla uvést eh, dva body, kde mám ještě pochybnosti. Nejdříve je to ten návrh, který jsme zaslechli a který se týká prvního odstavce. Eh, navrhovatelka tam hovoří o možnosti zavést opatření, která by umožnila vyhnout se tomu, že by eh, se změnil účel zemědělských eh, půd, zvláště z hlediska mm, eh, biopaliv. To je velice obecná definice a ta by mohla být zavádějící. Musíme nejdříve přesně vědět, co to znamená změna účelu půdy. Musíme vědět, že výroba biopaliv a podpora Eh, tohoto typu eh, výroby. To je politika, kterou EU podporuje. Změna účelu zemědělské půdy musí být analyzována, musí být eh, předmětem kontroly, tak abychom se vyhnuli jakémukoliv negativnímu dopadu na životní prostředí. Musíme také klást důraz na trvalé udržitelné iniciativy v této oblasti. To je první otázka. Druhá otázka se týká Mm, legislativní aktu z hlediska tzv. Eh, trvale užitelné chemie. I tady je nutné zadefinovat tuto situaci. Vyslechli jsme si názor navrhovatelky. Možná, že bychom to mohli obohatit. V každém případě by bylo vhodné tento požadavek ještě podrobně rozvést. Sdílím vaše stanovisko. Myslím si, že je nutné, aby nařízení bylo jasné a přesně definovalo eh, činnosti chemického průmyslu ale pokud tyto informace nebudou dostatečně přesné, tak nás vystavuje riziku, že dojde k určitým posunům a překrucování skutečnosti. Takže musíme komisi říct jasně, co si přejeme. A nakonec musíme zdoraznit jeden pozitivní bod. V tomto dokumentu je odkaz na problematiku odpadu. Hovoří se také o nařízení, které je platné v tomto oboru. Musím říci, že na příští miniplenárce v Bruselu budeme mít rozpravu, která se bude týkat zprávy z vlastní iniciativy ze strany petičního výboru. Tato zpráva hovoří o tom, jakým způsobem se pokročilo z hlediska regulace odpadového hospodářství v EU. Tato zpráva bude tedy prezentována. Tato zpráva ukazuje, že máme potíže s uplatňováním eh, těchto nařízení. A budeme samozřejmě požadovat, aby eh, příslušný výbor zasáhl. Můžeme využít této práce, která bude prezentována v Bruselu a mohli bychom k tomu připojit ještě další úvahy, které s tím souvisejí. Myslím si, že vhodnější legislativa z hlediska recyklace a mm, jaksi nového využití odpadů na evropské úrovni to by určitě byla pozitivní legislativa, zvláště pokud bychom chtěli zaručit ochranu kvality životního prostředí. A na závěr, myslím si, že tato práce je nesmírně užitečná, protože nám poskytuje možnost zhodnotit vše, co bylo provedeno v minulosti, jak se plní šestiační program a tímto způsobem je možné z toho vyvodit určitá poučení ohledně chyb nebo nedostatků, které byly vypíchnuty. Víme, že nebyly dosaženy všechny cíle a proto na základě této analýzy je možné pak připravit sedmý program a ta příprava by byla v tom případě velmi zacílená, tak abychom se vyhnuli chybám a neúspěchům. Děkuji, jménem Alde Katrin Berder. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto zprávu a vaše komentáře k tomu, co je na papíře. My jsme už bylo diverzitě dnes hovořili, ale politika životního prostředí v celém záběru se nás všech týká na všech úrovních veřejné zprávy. A tady se na to musíme v regi soustředit. Jak dotáhnout ty velké problémy na místní úroveň a dát tedy místním komunitám a těm, co je řídí, prostředky k zastavení, zhoršování stavu životního prostředí v Evropě. Několik připomínek k tomu, co zde máme. Je to vždy těžké, protože jsme omezeni počtem slov a jsem si jistá, že všechny politické skupiny k tomu také přispějí, ale jak už jsme o tom mluvili, o městských oblastech, jsou to městské a venkovské oblasti a zpravodajka o tom hovoří, ale myslím, že je třeba to konkretizovat. To je věc, kterou bychom měli trošku rozvést. A zpravodajka také hovořila o odpadu, ale jde spíše o řízení zdrojů a přírodních zdrojů a povolování těžby nerostných surovin v Evropě. A tady bychom měli být velmi pečliví. Jde o povolování. Tady nejde jenom o těžbu zdrojů, ale jde také o znečištění životního prostředí, změny habitatu a podobně. Takže tady bychom měli být klíčovou součástí v programe životního prostředí. A další věc se to také týká, to jsou tedy nepřírodní katastrofy. Měli bychom veškeré naše politiky z tohoto hlediska analyzovat, abychom přihlédli k přírodním katastrofám, které vždy nastaly, vždy nastávají, zemětřesení a podobně ale také existují tedy katastrofy z lidského přičinění, zejména na mořích a, a také z důvodu znečištění a výroby. A to, také je to ovlivněno změnami v oblasti vodohospodářství. Takže tady hovoříme o politikách životního prostředí, ale vždy, když o tom mluvíme, tak je to tak je to tak trochu líbivé. A měli bychom skutečně pokaždé vyjádřit, že hovoříme o zákonech o biodiverzitě, o klimatických změnách a konkretizovat, jaké jsou problémy a jak je můžeme tlumit a jaké politiky můžeme využívat přímo na místní úrovni. Protože stále platí, uvažujte globálně, ale jednejte lokálně. Takže návrhy v oblasti fondu pro, rozvoj, pro regionální rozvoj do horizontu 2020 potřebuje také začlenit nízkouhlíkovou ekonomiku. A do našeho financování bychom měli skutečně dávat i na místní úrovni prostředky místní zprávě, aby se do toho začlenila nízkouhlíková ekonomika. Například místní letiště. Lety na krátké vzdálenosti jsou nejhorší z tohoto hlediska, využívat vodní cesty, kanály, investovat do železniční sítě, do infrastruktury, do hromadné dopravy. Takže je tu celá řada záležitostí, ale děkuji mnohokrát zpravodajce a jsem vděčná za tuto zprávu. Děkuji mnohokrát. Jean-Paul Besset tu není a vy ho nahrazujete. Máte slovo. Ehm, děkuji, paní předsedkyně. Naše skupina pozitivně hodnotí tuto zprávu a souhlasíme s kompromisním textem. Text byl zlepšen, zohlednil mnoho návrhů. Environmentální politika, pokud je propojena s jinou komunitární politikou, pak se jedná o kohezní politiku. A proto bychom byli rádi, aby tady byl odkaz na bod 2 5, tak jak to uvedl zpravodaj. Tam se hovoří o účasti regionálních a místních orgánů, protože v konečném efektu jsou to tyto orgány, které velice často naplňují environmentální aktivity. A navíc tyto orgány mají omezené pole působnosti, protože jsou organizovány různým způsobem z hlediska vodohospodářství nebo kanalizačních problémů. Víte, že problematika kanalizací, to je například pole nebo oblast, kde eh, velice často dochází k zahájení řízení za porušení smlouvy. Takže by bylo dobré, aby tady byl odkaz na tuto politiku v rámci sedmi eh, programu. Také eh, Natura 2000 by tam měla být uvedena. E, I tato oblast velice souvisí s politikou soudržnosti a e, závisí také na disponibilitě e, částek v rámci Fondu pro regionální rozvoj. Je tady ale určitá nebezpečná dvojznačnost. Když tady hovoříme o biopalivech, tak my se domníváme, že by v takovém případě bylo vhodné uvést otázku určení zemědělské půdy. Je tady nebezpečí, že by to mohlo poškodit eh, zemědělské cíle. A proto toto propojení by tady mělo být. Měli bychom prohloubit otázku eh, biodiverzity a měli bychom tedy zlepšit eh, tuto část textu a my se o to postaráme. Jens Nilsson. Děkuji mnohokrát, pan Nilsson. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za vynikající práci. Jsem tady nováček a dokonce jsem to měl k dispozici ve svém vlastním jazyce, takže tomu rozumím ještě líp. Máme dva dotazy, vím, že se smím ptát. Jednak je to bod 3. Nevím, co máte na mysli, když hovoříte o té spravedlivé rovnováze a tak dále, abychom našli nové náklady? Já jsem byl starosta 15 let a viděl jsem všechny ty eh, náklady, dá se říct, životního prostředí spíš jako investice. Investice do životního prostředí a nových pracovních míst. Možná ještě k tomu bodu 5. Nevím, když máme takovéto stanovisko, které je předáno jinému výboru. Nevím, jestli je to možné, ale říkám si, zda bychom tam neměli říci, že pro implementaci takovéto politiky potřebujete také silnou politiku soudržnosti. Ano, děkuji, to byl dobrý závěr. Pan Marží. Eh, paní předsedkyně, děkuji. Já bych rád učinil návrh pravodaji. týká se to bodu 3 ohledně klimatické změny. Já jsem si bedlivě přečetl tento odstavec a myslím si, že tady máme co dočinění s definicí koncepce přizpůsobení se klimatickým změnám. Bylo by dobré, aby tady byl výslovný odkaz na přizpůsobení se klimatickým změnám. Tady se hovořilo o těchto problémech. A co se týče přizpůsobení, pravdou je, že to je oblast, která se hlavně týká regionální politiky. Proč? Protože klimatické změny, které již probíhají, mají dopady na všechna odvětví, která se týkají místní samozprávy, doprava, zemědělství, cestovní ruch a tak dále. A Bílá kniha komise ostatně to jednoznačně uvádí. Takže myslím si, že náš výbor by tady měl učinit tento odkaz na přizpůsobení. Uh, thank you, I have no other speakers. Děkuji, nemám žádné další řečníky, takže opět eh, bych ráda předala slovo paní Dančila. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, chtěla bych poděkovat za všechny poznámky, které zazněly. Ráda bych poukázala na prevenci, eh, co se týče změny účelu využívání půdy. Je to velice důležité pro zemědělskou půdu, aby se účel zemědělské půdy neměnil. To má dopad potom na politiku v oblasti životního prostředí. Co se týče právních opatření eh, v oblasti trvale udržitelných chemických látek, takovýto přístup trvale udržitelného chemického průmyslu vyžaduje, abychom měli vysoce kvalitní produkty, který nebude produkovat eh, nebezpečný odpad. Když se bavíme o odpadu, potřebujeme legislativní rámec pro celou oblast, to je pravda, protože máme určité problémy s implementací právních opatření. Doufám, že vaše poznámka bude uvedena v pozměňovacím návrhu, který předložíte. Velice pečlivě jsem si vyslechla vaše návrhy, otázky, poznámky. Máme k tomu ještě hodně co říci, ale musíme také naplnit požadavek na stanovisko, které je omezeno určitým prostorem, máme pouze určitý počet slov. Nicméně doufám, že se nám podaří zohlednit vaše pozměvací návrhy, které předložíte, takže návrh tohoto stanoviska bude kvalitní. Ano, já bych také tedy chtěla říci, že to datum pro podávání pozměňovacích návrhů je 2. února do 12. dopoledne. Chtěla bych říci, že to bylo velice příjemné, protože všechny politické skupiny jsou skutečnými odborníky na životní prostředí, takže to je velká výhoda a přínos našeho výboru. Máme ještě další bod na programu jednání, pokusíme se to urychlit, ale máme problém s dopravou. Teď čekáme na pana Horsta Reichenbacha. Jak víte, je to vedoucí pracovní skupiny Evropské komise pro Řecko. To je komise, která byla vytvořena loni, aby pomohla Řecku nejen tady z oblasti stability, ale především s růstem. Takže jakmile pan Reichenbach dorazí, tak eh, zahájíme výměnu názorů. Také bych vás ráda požádala, abyste možná zavolali svým kolegům ze svých politických frakcí. Eh, za chviličku tato výměna názorů začne, takže kdo chce být informován o tom, co se děje v Řecku z hlediska růstu daných balíčků, tak eh, za chviličku začneme. Takže neformálně bych přerušila tohoto zasedání, ale nemám možnost vás přizvat zpět, takže prosím, tady zůstaňte. I would like also to tell you that we have sent the mail, uh, Také bych vás ráda informovala, že před chvíličkou jsme rozeslali e-maily eh, členům našeho výboru, aby věděli, že tato diskuse proběhne dříve, než bylo plánováno. Mohu se na něco zeptat? V oznámení předsedkyně, když jste hovořila o koordinátorech, tak jste řekla, že máte závažné pochybnosti. Takže já, když eh, slyším něco o vážných pochybnostech, tak mě zajímá, o co jde. Co vás eh, znepokoje, nebo o čem máte pochybnosti? Datum nebo co? Já si myslím, že bychom měli prodloužit nad rámec těch tří dnů, měla by to být pracovní mise. Je velice důležité, aby tato skupina měla i možnost hovořit s kolegy v Dánsku, nejen se zástupci dánského předsednictva, ale také se zástupci dánské společnosti a občanů. Říkala jsem si, že Možná bychom neměli mít eh, třídenní oficiální návštěvu, a měl by to být pracovní návštěva. Takže víceméně, co se týče počtu dnů, by se to nemělo měnit. Těšíme se na daný návrh. A podobně jako během polského předsednictví, říká paní předsedkyně, Měli bychom mít eh, také setkání s ministrem, který má na starosti otázku soudržnosti, ale také se zástupci z ministerstva financí, to znamená s aktéry v rámci vyjednávání o rozpočtu a měli bychom mít také výměnu názoru s těmi, kteří mohou mít určitý vliv na konečnou úroveň finančních prostředků, které jsou poskytnuty. Měli bychom probrat finanční aspekty, tak eh, jako dnes jsme hovořili o tom zastropování a podobně, protože já si myslím, že koncem ledna tam budeme mít eh, jinak 28. dubna, 26. června budeme mít eh, dvě zasedání rady, takže by bylo dobré, abychom předtím věděli jasné stanovisko členských států, abychom využili této příležitosti. A také, jak víte, vyjednávání o rozpočtu nejsou úplně na úrovni ministrů a náměstků ministrů, ale je to také na úrovni vysokých státních eh, úředníků. Měli bychom tedy hovořit eh, s lidmi, kteří se tím v praxi skutečně zabývají, aby ta pracovní návštěva byla skutečně přínosná. Já doufám, že vás to naprosto uspokojilo. Já jsem netušil vlastně, o co jde. Okay, okay, okay. Vážení kolegové, mohu vás eh, požádat, abyste se usadili, pane Lamberte? We are starting the meeting, I'm sorry, but you can, the EPP with socialists Zahájíme jednání, ale socialisté EPP, je dobře, že spolu hovoříte. Hm. Vážení kolegové, ráda bych zahájila další bod na pořadu jednání, který je pro nás nesmírně důležitý, protože vidíme, jak naše politika pomáhá Řecku, obnovuje růst a úloha této politiky je podle našeho názoru velice důležitá, protože je odpovědná za na pomoc eh, tomuto celému procesu. Měli jsme v minulém roce na podzim velice důležité pozměňovací, je, eh, pozměňovací návrh, který pomohl Řecku. Také je důležité, že máme zvláštní komisi, eh, která může Řecku pomoci oživit růst, takže jsem velice vděčná, že máme vedoucího pracovní skupiny, pana Horsta Reichenbecha, z, této, eh, z Evropské komise pro Řecko, z této skupiny, že mohu přijít na zasedání našeho výboru, takže bychom byli rádi, pokud byste nám mohl říci, jak vidíte situaci, jak ji hodnotíte, co bychom dalšího mohli udělat, jaké jsou výhledy. Zda byste už v této fázi mohl identifikovat i některé pozitivní signály, které vznikají v Řecku, zda skutečně tam nastává růst, zda je Řecko na dobré cestě, zda může zajistit trvalé udržitelný růst. Takže cokoliv co nám můžete sdělit, eh, velice oceníme. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Uh, I'm very grateful. Děkuji mnohokrát, jsem velice vděčný za toto pozvání, že mám možnost pohovořit o situaci v Řecku a o výhledech Řecka, co se týče budoucího růstu, vytváření nových pracovních míst a především, že mohu pohovořit o úloze nástrojů soudržnosti Evropské unie a jakou úlohu tyto nástroje v tomto ohledu sehrávají. Všichni si uvědomujeme, že nyní máme pátý rok recese. Do konce loňského roku recese eh, ještě navíc eh, byla urychlena, takže rok 2012 asi nedojde ke zvratu e, situace. Bude možnost vrátit se k určitému růstu v Řecku, ale doufám, že rok 2012 může být rokem, který je aspoň vytvoří dobrý základ pro budoucí růst. A zcela jasně makroekonomická situace, vyjednávání v PSI neustále probíhá a ještě nedospělo k závěrům. To jsou nejdůležitější prvky pro vytvoření větší jistoty v Řecku s ohledem na ty ohromné nejistoty, které se týkají toho, zda Řecko skutečně zítra bude ještě schopno splátět, splácet své dluhy, zda bude ještě v eurozóně. Takže v tuto chvíli těžko můžeme eh, vidět nějaké externí investice, které by přicházely do Řecka. Ta situace je skutečně tak závažná, že některé společnosti dokonce převádějí eh, své centrály eh, mimo Řecko, protože ta úvěrová situace je nesmírně závažná. Tyto dva makroekonomické otázky MOU a PSI eh, se budou hodnotit příští rok. A zda to bude úspěšné nebo ne, to je eh, ta největší potíž eh, v tuto chvíli. To je asi nejtěžší překážka pro Řecko, co se týče možného budoucího růstu, protože v tuto chvíli řecký bankovní sektor není schopen podpořit reálnou ekonomiku, dostal se do skutečných problémů kvůli eh, krizi vysokého státního dluhu. Není to způsobeno, aspoň eh, ve většině případů bank, eh, to není způsobeno tím, že by řecké banky dělaly nějaké nemoudré kroky, tak jak tomu bylo v řadě bank po celém světě. Jsou to dobré banky a společnosti eh, na Balkáně, v Bulharsku, Rumunsku, v Turecku a v jiných zemích. Eh, ale vzhledem k tomu, že tam jsou řecké dluhopisy, které jsou velice nekvalitní. Není tam v tuto chvíli skutečná eh, likvidita, která by mohla podpořit reálnou ekonomiku a místní společnosti. Co se týče privátního sektoru, eh, úvěrová krize je tím hlavním problémem. Druhý velký problém je podnikatelské prostředí. Když se podíváte na mezinárodní benchmarky, tak opět to, to podnikatelské prostředí se nevede příliš eh, dobře, což eh, se úplně přímo netýká těch eh, fondů soudržnosti, které poskytuje Evropská unie, ale pro využití, efektivní využití finančních prostředků je to nesmírně důležité a z tohoto důvodu ta pracovní skupina dává velký důraz také na tu otázku podnikatelského prostředí, aby se snižovala administrativní zátěž, veřejné zakázky, aby byly eh, mnohem pružnější, transparentnější a to je oblast, kde můžeme dát velkou podporu řeckým úřadům, aby opět Řecko bylo atraktivnější pro podnikatele a podnikání. Teď se dostávám k samotným fondům soudržnosti. Velice úzce jsme spolupracovali s generálním ředitelstvím pro regionální politiku, také pro zaměstnanost a dalšími aktéry a myslím si, že se nám podařilo dosáhnout určitých výsledků a úspěchů. Také je to eh, dáno vaší připraveností měnit eh, to zapojení Evropy z 85% eh, na 95%. Tím se zvýšila absorpce využívání těchto fondů soudržnosti v Řecku a to do velké míry a Máme 33%, to byl konečný výsledek eh, v loňském roce, se nám podařilo zajistit určitého pokroku, ale pochopitelně zvýšení tohoto eh, té míry eh, absorpční velice pomohlo. Také asi víte, že byly identifikovány hlavní projekty. Máme tam asi 180 velkých zásadních projektů, a nyní monitorujeme jejich naplňování. Dále probíhá diskuse, například včera, která se týkala nástroje sdílení rizik. Opět to je velice důležitá součást toho, aby byl překonán ten problém s nedostatkem hotovosti, likvidity pro zafinancování finanční infrastruktury. A na závěr by se možná eh, mohl zaměřit i na malé a střední podniky. Máme celou řadu různých nástrojů, které jsou k dispozici a které do valné míry byly využity ze strany řeckých eh, bank. Jednak je tam Jeremy Etienne, potom jsou tam globální půjčky z Evropské eh, investiční banky, eh, které v tuto chvíli zrovna byly podepsány. Takže se zdá, že Evropská unie může do jisté míry nahradit ten selhávající řecký bankovní sektor, ale vzhledem k tomu, že tyto nástroje jsou používány prostřednictvím bank a banky nemají patřičnou likviditu a nemohou přijímat další riziko, eh, tak dochází k situaci, že tyto prostředky neuvolňují. A jsou to ohromné částky, které jsou k dispozici, tak bohužel pouze malá Část z nich byla poskytnuta do reálné ekonomiky v Řecku. Nedávno jsme měli setkání se zástupci Evropské investiční banky a díky němu jsme mohli doplnit další instrument, kdy řecké orgány dají k dispozici další půl miliardy eh, euro a potom Evropská investiční banka bude moci eh, půjčit na další čtyři roky více než je jednu miliardu. A tím se překlene určitá propast v oblasti likvidity, protože, jak jsem říkal, eh, řecké banky jsou nyní ve velice eh, svízelné situaci. Ta myšlenka, že tento nástroj bude fungovat někdy v březnu dubnu nebo květnu, tak v takové situaci banky budou mít skutečně možnost eh, implementovat, eh, protože potenciál přibližně dvou miliard euro pro malé a střední podniky musí být využit, abychom mohli zajistit naplňování programu růstu a pokud to nebude možné, tak eh, vzniká ohromný potenciál, který bude naprosto promrhán a ztracen. To je naprosto klíčová priorita, která spolu s regionální politikou, eh, také oblast mikrofinancí, také spolupracuji eh, s generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, eh, Evropskou investiční bankou a dalšími. To budeme řešit během eh, následujícího měsíce. Jak jsem říkal, musí eh, splnit své závazky jak Evropská investiční banka, tak řecké banky a musí se tyto finanční prostředky připravit eh, ne pro nějaké investiční granty, ale pro kapitál. Komise přijala toto rozhodnutí po konzultaci s výborem členských států a víte, že potřeby v Řecku jsou ohromné, potenciál pro využití tohoto nástroje je velice slibný, ale musíme udělat vše v letošním roce, abychom mohli tento potenciál maximálně připravit a náležitě využít. Další věc, o které jsem se bavili včera, ale já bych ještě jednou rád zdůraznil, že ty velké ústupky jsou politickým symbolem. Jedná se o dálniční koncese. Opět eh, i v tomto ohledu je důležité, abychom byli důvěryhodní, abychom vyslali takový signál, že, který bude jasně říkat, že chceme dát eh, řeckým občanům mm, možnost, aby tyto projekty dále pokračovaly, protože jsou důležité právě pro budoucí růst, eh, pro zaměstnanost. Několik eh, desítky tisíc pracovních míst se odvíjí od tohoto projektu dálničních koncesí, takže pokud to mohu vyhodnotit eh, včerejší diskuse, tak si myslím, že Evropský parlament velice podporuje tento krok a dnes odpoledne budeme hovořit eh, se zástupci členských států. Takže doufám, že také získáme nezbytnou podporu. A poslední bod, eh, o kterém se chci zmínit, je vzájemný vztah mezi strukturálními fondy a rizikem pro Řecko, pokud náležitě nevyužijí tyto strukturální fondy. Jedná se o e, řízení nakládání odpadu. Je tedy v podstatě určité řízení o porušení e, nařízení v této oblasti odpadu, které se týká e, využívání skládek a je důležité, aby řecká vláda využila novou kapacitu v oblasti nakládání s odpadem a strukturální fondy by potenciálně mohly pomoci při řešení této problematiky, takže eh, jednáme s Ministerstvem pro životní prostředí, aby došlo ke zrychlení eh, řešení tohoto problému, aby tam také byly technické podmínky, aby byly vyhlášena výběrová řízení, která eh, zajistí následné řešení. Na závěr ještě další dvě oblasti, kde je největší potenciál růstu, oblasti, které byly identifikovány. Eh, je tady velice zajímavá studie společnosti McKenzie. Eh, ti z vás, kdo se zajímají o potenciál eh, možného růstu v Řecku, tak bych vám tuto zprávu velice vřele doporučil. Můžeme vám ji přeposlat, pokud máte zájem. Ty dvě hlavní oblasti jsou jednak oblast energetiky, solární energie. Ministr pro životní prostředí usilovně pracuje na možnosti využívání solární energie jako určitého růstového faktoru prostřednictvím programu Helios. Ty přípravy jsou už v pokročilém stádiu. Otázka zní, zda ve velkém měřítku má solární energie dostatečnou poptávku a také smlouvy, aby se tato energie mohla skutečně okamžitě využít. A bohužel tento problém ještě není vyřešen. Technologické aspekty jsou relativně jasné. Solární energie v Řecku eh, je skutečně téměř konkurenceschopná vůči těm tradičním zdrojům energie, takže z evropského hlediska je to ohromná komparativní výhoda pro Řecko a měla by být využita z toho evropského hlediska. Ten další sektor je cestovní ruch. Loni si vedl dobře. Pochopitelně tam byly určité propady, nicméně se jedná o sektor, který může být dále posílen a především programy privatizace mají aktiva, asi 50 veškerých aktiv eh, jsou nemovitosti a ty mohou být využity na posílení konkurenční výhody Řecka v oblasti cestovního ruchu. Prostřednictvím strukturálního fondu máme velký potenciál, který můžeme využít. Jsou tady výhledy růstu v Řecku, ale Vše musí být eh, náležitě připraveno, nastaveno, abychom mohli tento potenciál náležitě využít. Děkuji, pane řediteli. Než zahájíme komentáře a otázky, můžete říct několik slov k mandátu Task Force? Jak se díváte na svou roli? Aby to bylo úplně jasné. My vám věříme, že to všechno vyřešíte, ale můžete nám pomoci to trošku pochopit. Naše task force má dvojí mandát. Za prvé poskytnout eh, technickou pomoc řeckým úřadům, aby byly lépe vybaveny pro plnění jednotlivých cílů, které jim Trojka stanovila v oblasti strukturálních reform. To je hlavní mandát a to, co jsem říkal o podnikatelském prostředí, spadá do této kategorie. Další část mandátu má pomoci Řecku s urychlením absorpce strukturálních fondů v úzké koordinaci a spolupráci s dalšími strukturálními fondy a s generálními ředitelstvími. Chci také informovat kolegy, že to je zástupce generální ředitele DG Regio který má na starosti celou zeměpisnou strukturu, takže ten skutečně působí v terénu a některé otázky určitě zodpoví nejdříve Rody Kraca. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně. Také bych chtěla poděkovat vedoucímu Task Force panu Reichenbachovi za jeho přítomnost a za to, že řeší výsostně politické otázky nejen pro Řecko, ale pro celou EU. A víte, že tato otázka je také nadmíru odborná, technická a já jsem si dobře vědoma výzev, kterým čelíme, pocházím z Řecka a chci se vás zeptat, pane Reichenbachu, vy jste to zmínil ve svém úvodu, ale možná bychom uvítali podrobnosti. Chci hovořit o kapitálu. Ano, EIB poskytuje úvěry a EIB pomáhá s některými velkými projekty, ale jak to vypadá s počátečním kapitálem v klesající ekonomice. Je velmi důležité mít kapitál do začátku. Víte, kolik eh, se zavírá malých a středních podniků v mé zemi. To je první věc, kterou jsem chtěla zmínit. A druhá otázka se týká privatizace. Řecko se zavázalo zprivatizovat eh, podniky a já bych chtěl vědět, jak přípravné práce pokračují v oblasti právní a institucionální, aby bylo možné přistoupit k privatizaci v Řecku. Děkuji. Také Lambert van Nistelrooy má možnost položit otázku. Děkuji. Je pravdou, že každý den dostáváme nové signály ze strany trojky a vývoje situace v této zemi. Jedná se o poskytování příslušných částek, ale nám jde o to, abychom měli jaksi větší záběr tohoto přehledu. Samozřejmě se jedná o investice a otevírání nových perspektiv. Mám několik otázek. Minulý rok jsme navštívili tyto regiony a to bylo v momentě, kdy právě procento spolufinancování nebylo ještě dostatečně vysoké. Tehdy Eh, byla otázka, jakým způsobem kompenzovat ztráty. Musím říci, že jsem přesně nepochopil, jak to vypadá nyní. Eh, jsou tady eh, tedy fondy, které se v současnosti využívají. Vy jste hovořil o trvale udržitelných investicích, ale jaké můžete mít záruky z hlediska těchto podmínek trvale udržitelných investic. Ta situace v té zemi je taková, že nemůžeme automaticky vycházet z toho, že všechny projekty jsou kvalitní. Takže rád bych věděl, jak to vypadá s čerpáním těchto prostředků v současnosti. Dále jste řekl, že finanční eh, toky se týkají jednotlivců, podniků. Jak to vypadá přesně z hlediska zprávy těchto fondů? Myslím si, že tady jsou ještě určité potíže. Dále jste hovořil o energetice. Eh, řekl jste, že toto odvětví je velmi důležité a že s tím souvisejí investice. Hovoří se o Číňanech, o výběrových řízeních. Eh, pochopil jsem, že některé produkty jsou vyráběny v Číně, jsou delokalizovány Čínou. Odpovídá to realitě? Jsou tady výrazné finanční toky v tomto odvětví? Jak to vypadá přesně? Pokud je to čínský původ, mohl byste nám to specifikovat? Eh, Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já si dobře pamatuji na to, že moje skupina byla velice ráda, že tato task force měla být nasazena, protože my jsme stále požadovali, aby ekonomika, které se špatně daří, tak aby dostala určitý podnět pro investici, aby se ekonomika mohla zotavit a aby bylo možné eh, vygenerovat pracovní příležitosti. Možná bylo naivní, že jsme si mysleli, že za půl roku tyto problémy budou vyřešeny. Zjevně eh, na to jsou ty problémy příliš těžké. Přesto všechno bych si byla přála, aby jaksi tato naděje byla výrazněji přenášena. Jaký je váš dojem? Dostává se tento signál do Řecka? Není tam, eh, jak si vnímána Evropská unie, jenom jako nátlaková unie, která prostě eh, tlačí na reformy. Je jasné, že to není pouze v řeckém eh, zájmu, aby tato krize byla vyřešena, je to v zájmu nás všech. A proto si myslím, že je velmi důležité vytvářet určité klima optimismu, budoucnosti, tak aby ty věci se opět daly do pořádku. Já si myslím, že je velmi obtížné toto řešit. Samozřejmě nemůžeme vycházet z toho, že řecké podniky eh, budou mít vlastní možnosti se z toho dostat. Eh, samozřejmě je tady nebezpečí, že budou se k vlastní zemi obracet zády. Proto si myslím, že tento jaksi bonus důvěry je obrovsky důležitý. Mě by zajímalo, Samozřejmě, že jsem také sledovala tu diskuzi. Zatím není vůbec jasné, zda členské státy opravdu přistoupí eh, na tento návrh, který jsme dali na stůl ohledně eh, změn. Ale eh, to je především problém eh, rady, tam se to musí vyjasnit, doufejme, že se sjednotí, ale co my jako parlament můžeme ještě udělat pro to, aby to šlo tím směrem, pro který máme mandát. Eh, je tady možnost určité podpory, je tady možnost něco nějakým způsobem vypíchnout, co by bylo trošku netradiční cestou. Já myslím, že v parlamentu máme už velkou většinu z hlediska podpory ekonomického vývoje v Řecku. Thank you. Could, could you make... Děkuji. Můžete se vyjádřit k, k třem otázkám, které zazněly. Ano, děkuji mnohokrát. Co se týče financování nových projektů, a investiční financování. Existuje řada nástrojů k tomuto účelu, takže ne, není nedostatek potenciálních nástrojů, ale nedostatek možností pro banky, aby skutečně mohli poskytnout nezbytné financování. To je obrovský problém, který nebyl překonán až dosud. A obecněji u podnikatelského sektoru. Podpora investic není hlavním problémem. Jde skutečně o přežití. A řada bank redukovala úvěrové linky u zdravých podniků, protože redukovala své portfolio. A i velmi kvalitní podniky se dostávají do potíží a v první řadě potřebují provozní kapitál. A proto komise předložila návrh a dostala zelenou proto, aby strukturální fondy mohly také sloužit jako provozní kapitál. Co se týče privatizace, fond, který má za úkol prodat řecká aktiva byl vytvořen. Situace se velmi liší v jednotlivých kategoriích aktiv. Veřejné podniky představují 15 tam celá řada právních a institucionálních kroků připravujících privatizaci musí být teprve podniknuty, aby mohla privatizace začít v té druhé kategorii u infrastruktury opět, to jsou zejména letiště a přístavy, řada konkrétních opatření a přípravných kroků pro prodej těchto aktiv je nezbytná a řecký privatizační fond požádal Task Force o podporu s technickou, o, o technickou pomoc při tomto procesu vůči řeckým orgánům a asi 50% jsou nemovitosti a tam je hlavní otázkou vlastnictví půdy, tedy pozemkový rejstřík, pozemkový fond a využití půdy. A tam existují pravomoci, které mohou být využity v oblasti pozemkového fondu. A pokud někdo má skutečně majetek, který mu patří, tak je důležité, aby katastrální úřady, pozemkový fond mohl provést eh, tyto akce. A zde tedy byly například eh, nizozemské úřady velmi efektivní task force, nabízela pomoc v tomto směru. Jak už jsem řekl, absorpce v Řecku se zlepšila, ale možná kolega uvede podrobnosti. Pokud jde o otázku odcházejících vkladů z Řecka. To je jeden z dalších problémů, kterému čelí řecké banky. A nedostatek solidarity soukromého sektoru v této obtížné situaci v Řecku postihlo do značné míry řeckou ekonomiku a odchod vkladu skutečně představuje desítky miliard. Odhady představují asi 50 miliard euro, které opustili Řecko. A to značně oslabuje řecké banky. Čína, nejsem si zcela jist, jaká, jakými aktivy Čína disponuje v Řecku, ale patří hlavním eh, provozovatelům velkých přístavů a v rámci nového kola privatizace to nebylo, to, to příliš eh, nepostoupilo, ale prozatím nedošlo k dalším eh, odprodejům Číně. Ale může to nastat. Může to nastat také v oblasti energetiky. Někteří významní subjekt, některé významné subjekty v Evropě projeví zájem o tento sektor. Je velmi obtížné v situaci, která celkově nejenom ekonomicky ale i politicky je problematická. V této situaci je obtížné předat optimistický signál. Já se o to pokaždé pokouším, když jsem v Atenách. Má to samozřejmě omezený úspěch a omezenou důvěryhodnost. Protože pokud zde nedochází k nějaké změně, kde lidé mohou pozorovat, že se něco mění k lepšímu, pak tyto signály ohledně nadějí mm, nemají čím být opravdu podpořeny. Proto velice doufám, že tato nejistota, která vyplývá z tohoto systému z ekonomie, že tato nejistota nějakým způsobem vymizí a že do dvou měsíců se záležitost rovná z hlediska ekonomického, ale stále bude přetrvávat politická nejistota. Možná, že tedy se ekonomicky dořeší situace do 2. dubna nebo května. Nicméně se tady vygeneruje další nejistota a za těchto podmínek není jednoduché pracovat. My víme i ze strany ostatních vlád, že když se dostanou jaksi nakonec té dynamiky a ten elán pokulhává, že to není jednoduché. Nicméně přesto za prvé jsem optimista z hlediska toho, co je dosažitelné a z hlediska Eh, účasti členských států na zlepšování kapacit pro provádění těchto reform. To je velmi povzbudivé. A za druhé, i nadále se domnívám, že pro Evropu je velmi důležité, aby i v tomto případě nenechala tuto zemi padnout, ale jak finančně, tak i technicky prostřednictvím strukturálních fondů i nadále tuto zemi podpořila, tak aby mohla mít lepší budoucnost než v těch posledních eh, pěti letech. Zda může parlament přitom pomoci? Určitě vaše politická podpora těchto prací, prací komise celkově v Řecku i tedy této skupiny Task Force. Tato politická podpora je velmi důležitá. A tato politická podpora může ovlivnit také přístup k legislativnímu postupu, který komise navrhla a může se zdůraznit potřeba tohoto legislativního postupu. To je velká pomoc a členské státy to budou vnímat podobným způsobem. Já mám ještě určité pochybnosti, ale to je, toto je opravdu důležitý bod pro Řecko a Doufejme, že i členské státy to budou vidět stejným způsobem, ale vaše podpora je velmi cená. Děkuji. Thank you very much for giving me... Děkuji za udělení slova. Já chci jenom doplnit míru absorpce a realitu u strukturálních eh, programů. Poslední statiky ukazují, že, že Řecko je na 34,54% oproti průměru 33% v EU. A pokud se podíváme na Fond pro regionální rozvoj, který financuje všechny tyto projekty, zejména malé a střední podniky, tak je to ještě vyšší. 39%, 35% je průměr EU. Pokud děláme analýzu u platební nároky byly dosaženy na úrovni 104% roku 2011. To znamená, že jsme vyplatili 2,6 miliard euro Řecku. Další oblast, na kterou jsme se velmi spotřebili, je uzavření programu 2026. My, nám se podařilo uzavřít všechny programy rozvo- Fondu pro regionální rozvoj, 27 programů v Řecku, což je pozoruhodné. A také zde bylo vyplaceno Řecku 581 milionů euro navíc. A když se samozřejmě podíváme na skutečnost, tak je třeba říci, že absorpce v posledních letech byla dosažena z důvodu navýšení míry spolufinancování z 85 na 95 protože se nám podařilo provést poslední platby v prosinci u toho doplnění. A díky tomu jsme se dostali na tyto vysoké úrovně. A budeme se i nadále soustředit na kvalitu výdajů a to je také úloha naší task force. Zde je task force klíčová, je třeba definovat oblasti, které musí být bezprostředně řešeny. A určitého úspěchu jsme již dosáhli, když se díváme na problematické oblasti. Myslím, že je velmi důležité pracovat na odblokování prostředků pro malé a střední prostředky. Jak řekl pan Reichenbach, ty prostředky existují, jsou k dispozici, ale nyní je třeba financovat zejména provozní kapitál. A přejeme si, aby zejména v tomto roce byly ty prostředky k dispozici. To je jedna z našich priorit. A pracujeme společně s Task Force a s EIB, abychom umožnili tu míru spolufinancování v místních bankách, aby byla zaručena, aby bylo možné uvolnit prostředky také z naší strany. A samozřejmě je velmi důležité pokračovat při řešení situace dálničních koncesí. To bude nadále naší prioritou. Je důležité, abychom pracovali společně na odpadových projektech, o tom hovořil komisař Hahn a my jsme velmi usilovaně definovali projekty, které by skutečně měly představovat rozdíl 189 projektů na seznamu a již byla vysána mise do Řecka, která má zajistit, že implementace a monitoring u těchto projektů bude pokračovat. A chceme říct, že jsme poměrně optimističtí, u čtyř projektů máme určité otazníky, ale u ostatních bychom měli vidět výsledky v blízké budoucnosti. Tolik eh, k implementaci a otázka týkající se situace. Já myslím, že je důležité uznat, že strukturální fondy a politika soudržnosti a její nástroje jsou asi jedinými, které jsou v současnosti v Řecku využívány úspěšně a do Řecka se vrací rozvoj a krysová situace je řešena. Takže naše generální ředitelství bude prioritní a budeme velmi úzce spolupracovat s naší task force. A vidíme zde značnou přidanou hodnotu na práci task force v Řecku. Mám tu ještě tři další řečníky. Georgios Stavrakakis. Děkuji, paní předsedkyně. Také bych chtěl poděkovat eh, panu Reichenbachovi a jeho skupině za pomoc naší ekonomice, za poskytování klíčové technické pomoci v řadě odvětví. Působíte nyní poměrně dlouho v Řecku, takže máte hlubokou znalost řecké ekonomiky a byl bych velmi potěšen, kdybyste mohl pohovořit o novém nástroji, o nástroji pro sdílení rizika, jak je významný tento nástroj a jak, jak je naléhavý Petr Simon. Ano, děkuji pane Reichenbachu za vaše vysvětlení. Já bych chtěl hovořit o té první části vašeho mandátu a k tomu bych chtěl položit otázku. Strukturální reforma jako předpoklad ekonomického oživení, ekonomické reformy jako předpoklad pro řádné fungování státu. A to je předpoklad, aby to celé fungovalo. Task Force v tomto ohledu, jak jste uvedl a také při poslední návštěvě, eh, přijala mnoho opatření na úrovni Eh, národního státu. Já už jsem minule pokládal eh, tuto otázku. Moje pevné přesvědčení je, že strukturální reforma a správní reformy v zemi nemohou fungovat ze zhora dolů, pouze v tímto směrem. Sice svět může vypadat nahoře v pořádku, ale to vůbec neznamená, že ty věci budou lokálně skutečně fungovat v rámci malých lokálních zpráv ať už jsou to komunální, regionální orgány, anebo státní eh, decentralizované orgány. Jaké závazky chce rozvíjet Task Force? Lépe řečeno, jaké možnosti tady Task Force vidí vedle tohoto přístupu top-down? Jaké možnosti ze zdola nahoru existují? to znamená tento opačný postup, který by umožňoval získat podporu dole na těch eh, místních a středně eh, položených orgánech. To znamená, jak vytvořit základ pro to, aby to, co je uzavřeno eh, na té úrovni nahoře, bylo prováděno na té lokální úrovni. Děkuji paní předsedkyně, pan, pane Reichenbachu. Uznávám skutečnost, že rozumíte lépe než kdokoliv jiný situaci v Řecku v současnosti. Někteří věří v politické tresty a v kázeň. Možná je to u vás jiné. A vy jste řekl třikrát, že Řekové už nemohou přijímat větší, větší zátěž. Já bych chtěl vědět, jak se vaše prohlášení projevuje v politice, kterou prosazujete. V čtvrtletní zprávě Task Force k Řecku je rozsáhlá, rozsáhlý odkaz na realizaci prioritních projektů. Velké projekty, které souvisejí zejména s dálničními koncesemi. A není pochybnosti o tom, že cílem je zvýšit absor- míru absorpce Hovoří, hovořil jste o deseti tisících pracovních míst, které by takto vznikly. A je to několik otazníků. Za prvé, kterým směrem se ubíráte v oblasti rozvoje? Ocitne se Řecko pouze zemí občasných velkých projektů a zlepší to skutečně řeckou konkurenceschopnost? a proč prosazujete financování těchto velkých dálnic a silničních projektů uprostřed krize, kdy používání osobních automobilů v Řecku klesá, protože mítné a cena benzínu enormně narostla a také dochází k opouštění železnic. Politika trojky v Řecku je ve skutečnosti zbavit se dvou třetin železnic. A to je v rozporu s úlohou financování EU, protože tyto železnice v minulosti dostaly prostředky od EU. A vy víte, že železnice mají menší uhlíkový dopad a je to velmi důležité pro 21. století. Já bych rád věděl, jaké bude zapojení Task Force pro koncepci politiky soudržnosti od roku 2013 v Řecku. Jaký dopad to bude mít na Řecko v budoucnosti? Poslední otázka se týká místní samozprávy a regionální samozprávy. Vy jste že reforma Kalikratis je pozitivní. Jak posílit místní a regionální samozprávy, když hovoříme o regionálním rozvoji a růstu. Jak můžeme je využít pro realizaci politiky soudržnosti nejen pro velké projekty, ale také pro místní a regionální projekty. A poslední otázka. Můžete vysvětlit rozdíl mezi vaší úlohou oproti panu Fuchtenovi? Protože z toho, co vidíme, pan Fuchten se soustředuje na místní a regionální zprávu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dovolte mi, abych se pokusil vysvětlit nástroj pro sdílení rizika. Jak už jsem řekl, banky v současnosti nejsou připraveny přebírat další řecká rizika a nemají za druhé likviditu pro řešení a realizaci konkrétních projektů, zejména v oblasti infrastruktury. To je velmi významné úzké místo, kdy potřebujete dlouhodobé financování pro infrastrukturní projekty. Bez tohoto dlouhodobého financování nemůže dojít k financování infrastrukturních projektů. Takže základní myšlenkou nástroje pro sdílení rizika je poskytovat možnost pro bankovní sektor a EIB, aby podpořili financování infrastruktury, aby byly zahájeny nebo dokončeny určité projekty. A v tomto kontextu okamžitě zareaguji na otázku, proč tyto velké dálniční koncese byly skutečně redukovány z hlediska prognóz dopravy z důvodu krize. Ta otázka nyní není, zda zahájit tyto projekty nebo ne. Otázkou je, zda je třeba je dokončit, protože existují smlouvy mezi koncesionáři, stavebními firmami ze Španělska, z Německa, z Francie, které by uplatňovaly velmi vysoké nároky vůči řeckému státu, kdyby tyto projekty nebyly dokončeny. Takže tady nejde o to nepouštět se do těch projektů a využít prostředky něco jiného, ale jde o to, že by vznikly obrovské nároky na kompenzace, kdyby tyto projekty nebyly dokončeny. A v této situaci je rozhodování také ovlivněno symbolickým zájem pro budoucnost Řecka. A tady je nezbytné je dokončit a nástroj pro sdělení rizika je rozhodující součástí té mozaiky. Je to nezbytný díl, který, pokud by se ukázalo, že není dostatečný, tak bychom měli využít jiné finanční toky v tomto kontextu. Eh, Fragen. Pak tady zazněly ještě dvě otázky nezbytnosti nejenom usilovat o reformy na centrální úrovni, ale také na regionální a komunální úrovni. To možná není bezprostředně první priorita, která zde existovala. A co se týče tohoto aspektu správní reformy, nemáme nějaký jasný přehled nebo jasné doporučení eh, z hlediska eh, centrální úrovně. Víte, že ve zprávě OECD se o tom hovoří, vy někteří to znáte. Nicméně to téma je velmi důležité. A my jsme o tom hovořili s ministrem vnitra, který je příslušný pro administrativní reformu na centrální úrovni a my jsme zmapovali celou řadu témat. Jejíž cílem je posílit kapacity těch regionálních a mm, lokálních e, územních orgánů, tak aby projekty i na této úrovni mohly být realizovány, ale aby tam byly také řešeny další důležité otázky tak jak jsem o tom hovořil například v souvislosti s odpadovým hospodářstvím. A jsem rád, že mohu říci, že úloha mm, toho zvláštního zaměření v této otázce. Tato úloha byla převzata Německem. Německo přislíbilo, že bude spolupracovat s řeckými orgány, tedy s ministerstvem vnitra a také s lokálními a regionálními územními orgány a že společně vytvoří celonárodní plán, který pak bude konkrétně spadat pod jakési vedení německých orgánů, které budou pomáhat s naplňováním tohoto plánu. To znamená, že my máme minimálně jakýsi pracovní přístup eh, momentálně k řešení této otázky. I'm not really able to... Uh, Nejsem schopen jasně popsat, jakou úlohu sehrává pan Fuchtl, ale pochopil jsem to tak, že je tam schromáždění, kde se hrává určitou úlohu, ale co dělá na rámec této funkce, to nevím, musíte se zeptat jeho. Otázka na železnice, možná kolegyně nebo kolega, eh, která má tuto oblast na starosti, by se k tomu mohla vyslovit, protože byla také v komisi, pracovala na dopravních otázkách, má dlouholeté zkušenosti, takže vám asi poskytne lepší odpověď než já. Co se týče budoucnosti, politiky soudržnosti v Řecku, to je velice důležité téma. Především generální ředitel pro regionální politiku a řecké orgány budou muset učinit nezbytnou přípravu. V tuto chvíli bych se rád zaměřil v rámci naší pracovní skupiny na posílení kapacit Řecka implementovat eh, všechno toto doporučení, protože Řecko je plné skvělých nápadů, dobrých akčních plánů, Jsou tam dobré návrhy, aby se situace zlepšila. K čemu můžeme především přispět? Bude to, aby to bylo zrealizováno. Aby to mělo dopad na reálnou ekonomiku a aby to bylo náležitě správně ošetřeno a naplněno. Děkuji. Pan Popenc. Chtěl bych eh, se jenom vrátit té otázce regionální versus centrální. Když se podíváme na operační pokrok v Řecku, tak vidíte, že máme pět národních a pět regionálních programů, takže pracujeme s regiony a to hodně. Regionální programy znamenají, že to řízení je prováděno na regionální úrovni a Pan komisař Hahn, když navštívil Řecko, se setkal s regionálními zástupci. Ve všech těchto programech máme technickou pomoc. To pomáhá regionálním orgánům lépe absorbovat eh, finanční prostředky, zlepšit kvalitu. Jsme v neustálém kontaktu, řešíme technickou pomoc v rámci našich programů, abychom eh, se lépe zaměřili na dané potřeby. Když se podíváte na hlavní programy, tak 181 není eh, všech hlavních programů. Jsou tam velké infrastrukturální programy, to je pravda, protože, jak zmínil kolega, jsou důležité, ale je tam také několik TNT eh, projektů. Ty přináší velkou hodnotu Evropské unii a za druhé z našeho letiska je velice rizikové, pokud bychom je nedokončili, protože mají přemostující úlohu. Eh, v některých oblastech eh, tyto projekty byly již dokončeny a pokud nedokončíme tyto projekty, tak bychom museli také napravit to, co již bylo učiněno, to by mělo ohromné finanční důsledky. Chtěl bych také říci, že v rámci těch 181 projektů máme také malé projekty. Nejsou to pouze velké základní projekty, A takže nepracujeme jenom na těch velkých projektech, ale jak jsem říkal, pracujeme na nejrůznějších typech projektů i na regionální úrovni. Yes, uh, on the train. Co se týče vlaků, máme Soluně, Atény, tam eh, vzniká železniční propojení jak pro pasažéry, tak pro nákladní dopravu. To spadá do těch 181 projektů. Máme tam také specialisty v oblasti eh, dopravní infrastruktury a tato kolegyně z MB spolupracuje s řeckými úřady a s Regio, s DG Regio i s námi. Snažíme se zaměřit na různé společnosti a zjišťujeme, zda tyto řecké společnosti jsou schopny naplnit tyto programy. Zvažujeme tedy, do jaké míry jsou tyto projekty dozrálé, proveditelné v rámci stávajícího programovacího období, ale jsou součástí té sady 181 projektů a v určité fázi budou provedeny. Chtěla bych vám mnohokrát poděkovat. Teď se dostáváme k závěru v tomto bodu. Pochopila jsem, že řada věcí již byla udělána, ale zcela jistě řada věcí se musí ještě zajistit a provést. Takže na co se ptala Konstance, co můžeme udělat jako Evropský parlament? Zcela jistě nástroj pro sdílení rizika musí být eh, připraven co možná nejrychleji, ale Řecko by se mělo především připravit pro budoucnost. To je zásadní. Komise tedy nebude pouze iniciovat věci, ale bude brát v úvahu především budoucnost, protože tyto projekty budou muset pokračovat. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji za veškeré informace. a přeji Řecku, že tato pracovní skupina bude také úspěšně fungovat dál. Děkuji, kolegové. Končím toto schůzi. Sejdeme se 27. února.